Right, welcome everybody. Gosh. Eh, dobrý den, eh, vítám vás tady. Eh, nevím, jestli by technici mohli udělat něco s tím, že je tu příliš velké horko a příliš hlasitě nastavený zvukový systém. Dostáváme se k bodu 10 na programu jednání, což je návrh na změnu směrnice 2006 lomeno 112 lomeno ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Spravodajem je David Kása, ale Saryho dnes nahradí. Já myslím, že ohledně toho panuje schoda, takže můžeme to tedy takto zařídit. Sary, máte slovo. Děkuji, Sharon. Ano, jak jste řekla, pan Kasa bohužel eh, dnes musel zůstat na Maltě, takže mě požádal dnes ráno, aby ho nahradila. Přečtu tedy to, co si připravil. Dostali jsme 22 pozměňovacích návrhů k této zprávě a pan Kasa může odsouhlasit většinu z nich a doporučil, abychom hlasovali pro všechny návrhy, kromě jednoho. Také vyjednával eh, o kompromisních návrzích a vyjednal tři Poté se mu dostalo zpětné vazby eh, k návrhu číslo 6, pokud jde o nastavení určitého limitu pro rozsáhlé podvody a zde se rozhodl tento pozměňovací návrh stáhnout, takže ten je příslušným způsobem označen ve v hlasovacím seznamu. Pan Kasa chce také říci, že se všichni shodujeme na tom, že Podvody v oblasti DPH jsou závažnou záležitostí, které musíme zásadním způsobem řešit, takže eh, proto je vhodný eh, mechanismus rychlé reakce, který je krokem správným směrem. Pan Kasa bych chtěl zároveň všem kolegům poděkovat za jejich příspěvky k této problematice a spolupráci na této zprávě. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji, tak to bylo krásně stručné. Nyní Ole, prosím. Tak smyky. Låt mig inleda med att säga att Děkuji. Já bych chtěl říci, že skutečně celý ten proces byl velice konstruktivní a že tady existuje většina, pokud jde o návrh komise. Mechanismus rychlé reakce MRR je prvním krokem správným směrem pokud jde o posílení úsilí Evropské unie při potírání podvodů v oblasti DPH. Jde o to, že obchodování se často dnes převádí do elektronické podoby, což jenom zvyšuje počet pokusů o podvody a proto je o to důležitější jednat velice rychle. Můj postoj v této věci se soustředí na nejdůležitější prvky návrhu komise. Je důležité, aby komise průběžně zajišťovala, že tento mechanismus bude mít k dispozici eh, příslušné možnosti pro potírání podvodů v oblasti daňové, protože daňové podvody ehm, nejsou eh, nějak složitě realizovatelné, proto je třeba je potírat. Je třeba také nastavit systém transparentně mezi jednotlivými členskými státy i jednotlivými aktéry, aby bylo možné neustále sledovat tok informací a mít možnost zjistit, jak se věci mají. Za třetí je třeba zajistit, aby existovaly dostatečné správní zdroje na straně komise, aby celý mechanismus fungoval skutečně eh, rychle tak, jak to komise plánovala. Komise musí také pravidelně informovat o tom, jak mechanismus bude fungovat a za páté, kromě MRR, musí komise přijmout další opatření, aby zajistila, že členské státy mohou reagovat i rychleji a přijmout konkrétní další opatření proti podvodům v oblasti DPH. Všechny tyto postupy musí být realizovatelné do pěti měsíců. Pokud jde o takzvané rozsáhlé podvody, tak zde požádám Komise se o stažení návrhu a stanovení Prahu na 0,25 výnosů z DPH v členském státě, čím se dostáváme k tomu uh, novému alternativnímu předloženému návrhu. A pak by bylo na komisi, aby určila, co to je takzvaný rozsáhlý podvod v oblasti DPH. My doufáme, že výstup z této věci bude pozitivní, protože spolupráce v Evropské unii by přinesla obrovskou přidanou hodnotu a mohli bychom z toho skutečně pozitivně vytěžit. Takže děkuji eh, Davidovi Kasovi za práce na této problematice. Dobře, chci se zeptat, zda je tady někdo další, kdo se hlásí o slovo, pokud jde o tuto věc. Chce se vyjádřit komise a vyplnit eh, volný čas, který máme k dispozici? Oui, merci beaucoup, madame la Ano, <clears throat> děkuji paní předsedkyně. Já jsem chtěl především poděkovat Evropskému parlamentu za jeho podporu a především také za rychlost, s níž připravil své stanovisko. Chtěl jsem pouze říci, nebo tedy schrnout diskusi v rámci rady a říci vám, že máme velké problémy, aby bylo přijato toto, to tedy tento návrh, protože některé členské státy nejsou nakloněny tomuto mechanismu rychlé reakce. Protože si myslí, že by spochybnil jejich daňovou svrchovanost a to je pro ně důležitá věc. A právě z toho důvodu my v této fázi nejsme příliš optimističtí a myslíme si, že s podporou Evropského parlamentu by se nám podařilo naklonit misky vach eh, směrem k Evropské komisi. To je zatím z mé strany vše a znovu děkuji parlamentu za jeho podporu. Okay, thank Děkuji. Eh, chcete ještě něco říct jménem Davida? Ne? Dobře, takže všem děkuji. Tím pádem máme navíc eh, dalších 15 minut. Já doufám, že mezi tím dorazí další poslanci eh, k další zprávě. Filip tady není, Gnis, eh, Vicky tu není, Maris tu není. Já myslím, že bohužel budeme muset počkat. Já tu jsem, tak nevím, možná bychom si to mohli <laughs> tady dohodnout společně. Skutečně myslím si, že by bylo asi dobré počkat ještě chvilku, než poslanci dorazí. Možná by nám mohli pomoci asistenti, mohli by zjistit, kde už jsou jejich poslanci, zda už jsou na cestě, protože ta doba tady stanovená v tom programu je skutečně spíše orientační. Děkuji. Sì, però ya está. Eh. Pues, ya. Right, I think we have... Tak uh, vážení kolegové, myslím, že jsme odchytili dostatek stínových zpravodajů na to, abychom mohli přistoupit k jedenáctému bodu na programu jednání zpráva pana Gunara Hekmarka ohledně záchrany a řešení problémů úvěrových institucí a naším úkolem je projednat pozměňovací návrhy. Celá řada lidí se aktivně na této problematice podílela, takže by bylo dobré, abychom se nyní usadili a já se mohla předat slovo Gunarovi. Prosím, Gunare. Thank you very much. Uh, Děkuji. Já bych chtěl nejprve poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří byli zapojeni do tohoto procesu. Myslím, že doposava to byl proces nesmírně inspirativní. My jsme měli řadu příležitostí se setkat a o tématu diskutovat. Musím říci, když se podívám na všechny ty pozměňovací návrhy a jejich poměrně dost, tak celá řada z nich je od jde v podstatě napříč politickým eh, spektrem. jsou to navíc pozměňovací návrhy velice konstruktivní, takže jsem skutečně potěšen vysokou kvalitou celého procesu projednávání a jsem tudíž i poměrně optimistický, pokud jde o výsledek tohoto legislativního procesu. Pokud dovolíte, zmíním se o několika věcech. Za prvé, naším cílem by mělo být zajistí, že to, co se stane úhelným kamenem finančního trhu a měli bychom to zrealizovat a dát tak příležitost všem členským státům. A říkám to proto, že když se podíváte na ty pozměňovací návrhy, tak uvidíte zcela jasně, odkud tě příslušní předkladatelé pocházejí, z jakého členského státu. A nemyslím to ironicky, protože ehm, se domnívám, že to pouze odráží skutečnost členských státech a rozdíly, eh, s nimiž se potýkají finanční odvětví a hospodářství členských států. A tyto rozdíly nejsou správné či špatné, eh, či nějak politicky eh, Eh, označené. Spíše jde o to, že je naší odpovědností všechno zvážit a přitom vzájemně respektovat rozdílnou skutečnost a prostředí v jednotlivých členských státech. To si myslím, že je důležité pro nás, pro všechny, abychom projevili tu, eh, ten vzájemný respekt pokud jde o tento legislativní návrh. Myslím si, že ten vzájemný respekt vůči všem mm, rozdílům v našem prostředí je velice důležitý. Jak říkám, je to zásadní součást současného rámce, současného finančního prostředí, kdy se snažíme o obnovu eh, finančních systémů a eh, o nastavení odpovědnosti na straně institucí, společností, managementu, akcionářů. To je velice důležité. Pokud jde o pozměňovací návrhy, v nich o tom není pochyb, jakým směrem bychom se měli ubírat. To, co je nesmírně důležité a mm, s tím bych chtěl začít, je, jakým způsobem budeme chápat ten nástroj odepsání závazků. Já se domnívám, mm, někdy když probíráme něco zcela nového, tak ve skutečnosti ten nástroj odepsání závazku, takzvaný bail-in, je běžná věc, která se provádí v okamžiku úpadkového řízení, kdy na to už existuje legislativa, kdy se převádějí investice eh, do podoby majetku kapitálu, ale ve skutečnosti se jedná o skutečně tu nejpodstatnější věc v okamžiku úpadkového řízení, tak jde o to, že ti, kdo investovali do dané společnosti, těm hrozí, že o své prostředky přijdou. A může se to znát trochu zvláštní, když o tom najednou mluvíme z jiného hlediska, ale jedna z těch nejdůležitějších eh, hodnot eh, která tady je a která připomíná to riziko pro investory a nad kterou je důležité eh, mít určitý do- dohled. Tak eh, tady chci říci, že to důležité v celém procesu je, aby fungoval ten nástroj odepsání závazku v maximální možné míře. Přináší to určitou um, hodnotu v podobě stability, když se situace zhorší, aby všichni, kdo investují do bank, věděli, že to má určitá rizika, že je potřeba nad těmito institucemi tudíž vykonávat jistý dohled. Kromě toho jsme také řekli a hodněkrát jsme to zopakovali, že je důležité zajistit, aby se banky nemohly dostat z problému prostřednictvím pomoci prostředky daňových poplatníků a myslím, že na to se s kolegy stínovými zpravodaje shodnu. Pokud to všem chceme nakonec dosáhnout té žádoucí stability v bankovní krizi, při nějaké systémové krizi, tak musí existovat možnost veřejné intervence v určité podobě. Neměl by to být ten první krok, to nejsnadnější řešení, ale měla by to být určitá forma záruky stability finančního systému. A právě proto potřebujeme ty předpoklady a další nástroje, které můžeme použít předtím. Ale musí tu být ta možnost kalibrace, protože když dojde na bankovní krizi, tak ta krize se nikdy nevyvine podle plánu. Vždycky bude trochu jiná, než člověk předpokládal. A to je podstatou a samotnou přirozeností každé krize. A proto je velice důležité zajistit určitou flexibilitu. A já jsem o tom uvažoval a jedna z těch úvah se týkala, týkala jednoho pozměňovacího návrhu, kde se píše, že je potřeba eh, zajistit, abychom se nedostali na eh, příliš podrobnou úroveň toho, jak by se věci měly řešit, jak by se měly plánovat a tak dále, protože ve skutečnosti člověk potřebuje určitou flexibilitu, potřebují ti, kteří rozhodují, aby se dokázali příslušnou krizovou situací vypořádat a dostat se k obnově a řešení problému. A to je i naše odpovědnost. Nicméně samozřejmě určité podrobnosti jsou potřeba, protože jinak vždy hrozí, že mm, nebude nastavená ta rovnováha eh, správně. Musí tu být Systém nesmí být rigidní a musí umožňovat eh, určitou pružnost při rozhodování. Jak eh, kolegové vědí, tak jsme dostali téměř 17 pozměňovacích návrhů v podstatě od všech politických skupin a musím říci, že pouze několik málo z pozměňovacích návrhů jsou takové povahy, že by šly proti podstatě této zprávy. Spíše jsou to určitá doplnění, zpřesnění a tak podobně. V případě u řady záležitostí jsem eh, s ním měl trošičku problém, protože jsem měl tendenci souhlasit se všemi náhledy, což i, a i to je nepochopitelně eh, obtížné pro zpravodaje, ale chci říci, eh, že to vlastně znamená, že pro řešení téhož problému existují různé možnosti, různé přístupy a řada z nich jsou velice, velice dobré. Na druhé straně, jak říkám, mi to trochu komplikuje situace, protože ono je vždy snaží vybrat si mezi dobrou možností a špatnou možností. Pokud máte dvě dobré alternativy, už se nám situace komplikuje a člověk se na tím musí více zamyslet. Na druhé straně to samozřejmě dává prostor pro konstruktivní kompromisy a další diskuze. Teď bych se s dovolením zmínil o některých tématech, která jsou důležitá z hlediska pozměňovacích návrhů. Eh, jednak působnost. Eh, řada pozměňovacích návrhů volá po výjimkách, s tím, že například družstevní banky nebo mm, podobné instituce by měly být mimo působnost nebo by měly eh, mít zvláštní režimy. Já myslím, že bychom to mohli zvážit, protože jsou tu určité kategorie bank, která mají svá eh, systémová rizika. Možná by nebylo úměrné, aby byly zatíženy plně touto legislativou. Na druhé straně zase můžeme říci, že obecně všechny banky by se měly eh, spadat a výjimky by se povolovat neměly. Je ovšem důležité, aby úřady a instituce nevyužívaly a neplýtvaly svou energii na banky, které nejsou z našeho hlediska, ehm, tedy z hlediska systémových rizik, relevantní. Jinými slovy, měli bychom se pokusit eh, nastavit určité výjimky pro banky, které jsou z tohoto hlediska trochu odlišné od zbytku bankovního sektoru. Řada pozměňovacích návrhů se týká eh, určení eh, úřadu pro řešení problému. Zda by to měl být jeden úřad, nebo jeden úřad pro dohled eh, a jiný pro řešení problému, nebo by to měl být úřad tedy sloučený. Já si myslím, že by bylo dobré, aby byl jmenován jeden úřad pro řešení problému, protože tím eh, zajistíme kritickou masu, pokud jde o znalosti, zkušenosti, praxi a tak dále při řešení krizí. Na druhé straně je třeba zajistit eh, to rozdělení mezi dohledem a řešením problémů, protože potom eh, jinak by tu bylo riziko střetu zájmu a bylo by tak možné, že by byla rozhodnutí negativně ovlivňována, buď to rozhodnutí toho dozorového orgánu by možná byla příliš slabá, nešla by příliš přísně proti bankám, nebo zase opačně. Takže si myslím, že je dobré ty pravomoci jasně rozdělit. Pokud jde o plány ozdravných postupů a řešení problémů, tak zde si myslím, že by se to mělo soustředit na úroveň skupin, ale tady mají členské státy možnost říci, že když je to určitá banka nebo ústav, který je zvláště důležitý na daném finančním trhu příslušného členského státu, tak by měl mít možnost eh, speciálního zvláštního plánu a také by měl mít tedy zvláštní pozornost. A to je důležité, protože eh, mým východiskem je to, že banky by měly nést odpovědnost. Měli by to být jejich majitele, jejich akcionáři, což implikuje, že bychom se měli soustředit především na skupiny. Ale celá řada hostitelských států cítí určitou nejistotu, pokud jde o ceřené společnosti a instituce v jejich státech, takže si myslím, že je jenom spravedlivé, ale i důležité, aby si mohli nárokovat to, že budou existovat i speciální plány ozdravných postupů a řešení problémů pro instituce, které jsou důležité v jejich státech. My jsme diskutovali také to, co by mělo spustit eh, včasnou intervenci a já musím říci, že likvidita mm, to je spíše takové náhodné hledisko, protože mm, já ve svém návrhu píšu, že likvidita by se tady neměla mezi těmi eh, spouštěcími mechanismy objevit. Eh, někteří kolegové nesouhlasí. Pokud bychom to ovšem tímto způsobem nastavili a dosáhli určitého kompromisu, tak myslím, že musíme od toho arbitrárního eh, systému přejít k jasnému nastavení právní jistoty a to z nejrůznějších důvodů. Jednak proto, že potřebujeme právní jistotu, ta je důležitá, ale také proto, že v krizi musí být jasná pravidla pro to, kdy jednat a kdy nikoliv. A e, nám dělá starosti to, že ty pravomoci, které nyní zpracováváme do legislativy, by mohla být eh, zneužita. Potřebujeme tedy právní jistotu, která, na kterou bychom se měli soustředit. A já vycházím z toho, že likvidita by neměla být eh, spouštěcím mechanismem. Nicméně jsem připraven o tom dále diskutovat, eh, ale zdůrazňuji v tomto případě právní jistotu. Pokud jde o nástroj odepsání závazků, tak my jsme o tom hodně diskutovali se stínovými zpravodaji, ty diskuze byly nesmírně zajímavé. Já jsem si všechny argumenty vyslechl. Někteří říkali, že by tady měly být zvláštní tranše, ehm, to je myšlenka Likenena, že by tady měla existovat eh, zvláštní část eh, při financování bank určená na odepsání závazku, na ten takzvaný bail-in a pak ten zbytek. Ale když se nad celou myšlenkou odepsání závazku zamyslím, tak si myslím, že je dobré zajistit, aby co největší objem investit do bank byl distribuován, co možná nejvíce, což je pro mě silný argument pro to, aby fungoval systém odepisování závazků, který by více méně pokrýval ehm, celé financování bank. Na druhé straně je tady ovšem to riziko, když eh, zahrneme do odepisování závazků v podstatě všechno, tak eh, riziko existuje, že vlastně na žádné odepisování závazku ani nedojde. Kompromisem by tedy mohlo být eh, to, eh, že nastavíme jasnou hierarchii kapitálu, kdy řekneme, že určité kroky, když půjdeme dál níže na tom žebříčku v té hierarchii, že tam to rozhodování o odepisování už bude rychlejší, což neznamená, že některé části budou eh, odepisování úplně vyjmuty, to nikoliv, ale to rozhodování bude eh, nastaveno rozdílně. My jsme o tom tak diskutovali um, se stínovými zpravodaji. Byla by to taková semilikanenová eh, struktura uh, odepisování, kdybychom nastavili jasná pravidla pro to, kdy dojde k odepisování závazků podle hierarchie kapitálu. Ale ve skutečnosti samozřejmě ten veškerý kapitál financování bank by měl být by měl spadat pod odepisování závazků také v závislosti na splatnosti. Já si myslím, že šestiměsíční splatnost by měla být eh, takovou limitní hodnotou, aby nedošlo k příliš velké volatilitě na trhu. Kromě toho by tady měl být ten, ta možnost veřejné intervence a tady panuje, myslím, schoda na tom, že zde musí být zcela jasná pravidla. Nikdy by to nemělo být to snadné řešení a předpokladem je, že i akcionáři za to svů, svou cenu v případě veřejné intervence zaplatí. Diskutovali jsme o mm, hostitelských e, státech a jejich pravomocích e, a já si myslím, že pokud jde o mandáty a kompetence úřadů eh, v hostitelských státech, že ty kompetence by to určité měly eh, být, eh, že by neměly být veškeré kompetence čistě na Evropském orgánu pro bankovnictví. A pak jsou tady ty velice komplikované věci, které se týkají financování, ozdravných postupů a řešení problémů, ty, tyto fondy. Zde si myslím, že by měly mít členské státy určitou flexibilitu, pokud mají svou vlastní tradici, aby měli možnost si podle toho nastavit kritéria. Já sám tedy přesně nevím, jak by takový kompromis k této záležitosti měl vypadat, ale potřeba to dále prodiskutovat se stínovými zpravodaji a samozřejmě se všemi dalšími poslanci. Takže to by bylo ode mě v tuto chvíli všem. Nechám prostor kolegům, ale ještě jednou bych zdůraznil, že jsem skutečně velice rád eh, za dosavadní spolupráci a těším se na budoucí diskuze. Myslím si, paní předsedkyně, že jsme spustili proces, který nám umožní dospět ke kvalitním kompromisům a skutečně se domnívám, že ten proces posávat probíhal velice kvalitně a jsem rád, že jsem se ho mohl účastnit. Děkuji, Gunare. Nyní za eh, SAD Elisa. Thank you very much, Madam Chair. I'll speak Děkuji. Paní předsedkyni, všichni jsme trochu unavení, tak přece jenom budu mluvit anglicky. Já rovněž začnu tím, že poděkuji Gonarovi za veškerou snahu i za celkový jeho přístup. On totiž nadchl celý tým, protchl ho dobrým duchem a tady bych spíše tedy opravdu s ním souhlasila v tom, že nikdo není stoprocentně přesvědčen že jeho, její návrh je stoprocentně perfektní, ale tím, že si je navzájemně předkládáme, snažíme se dospět k něčemu lepšímu, než co napadlo nás samé a rovněž souhlasím v tom, že ten výsledek má veškeré šance stát se opravdu nosným a kvalitním kompromisem. Pokusím se reagovat na ty záležitosti, se kterými tady pan Heckmark přišel. A co se týče toho krytí, tady souhlasím s tím, že určité banky musí být kontrolovány um, v takovém lehčím režimu, odlehčeném režimu. Na, druhém straně, na druhé straně bych však byla pro širší rozsah působnosti této legislativy. V opačném případě najednou budeme zavádět různá kritéria, různé parametry a najednou to bude prostě pouze jenom opakování toho, e, co má ECB a ty dvě úrovně bank. A ty riskantnější jsou naopak vnímány jako bezpečnější, protože jsou větší, což vlastně obrací vše na hlavu. Já tedy důvěřuji zdravému rozumu a tomu manévrovacímu prostoru, kterého doufám členské státy využijí a nebudou požadovat od bank informace přehnaným způsobem. Nebudou se je snažit zatěžovat. Na druhé straně si sami ponechají tu možnost zasáhnout, případně si vyžádat dodatečné informace či uvalit dodatečné povinnosti, pokud je to potřeba. A pak ty takzvané bezpečné banky, vkladové banky. Jedna pokud některá z nich eh, se dostane do potíží, ať už z důvodu špatného řízení nebo jiného, tak už pak jsme v kaši, protože už pak eh, ta důvěra selže. Když právě jedna z těch bank, které jsou vnímány jako bezpečné, je najednou v potížích, upadne do potíží. To nesmíme připustit, protože to se pak šíří jako nákaza, ta nedůvěra. Takže já vycházím právě z těchto principů. A pak zda jedna nebo více těch, eh, jeden nebo více subjektů. likvidačních eh, těch eh, institucí. Tam přece jen potřebujeme mít jednu organizaci, jeden orgán, který opravdu bude za všechno odpovídat. Máme přece i přeshraniční banky. A tam musíme mít někoho, na koho se obrátíme, ten kontaktní bod. A není to oddělení toho dohledu a té samotné likvidace pak toho procesu ano, tady souhlasím s tím, že by to mělo být pojednáno odděleně a na, i kdyby to spadalo do oblasti, do povinností jediného orgánu, tak by tak, pak to muselo být pojednáno odděleným způsobem. Pak ještě jde i o úroveň zásahu nebo míru zásahu, který může mít vliv i na to řešení. A pak ještě je otázka, do jaké míry nutil orgán dohledu k něčemu tu banku, ať už tedy v té fázi e, předcházení úpadku nebo v úpadkové fázi. Potřebujeme mít na jedné straně jistotu, na druhé jasno, na, druhé, na třetí straně však vlastně máme tak mnoho kvalitativních, kvantitativních faktorů, které mohou dovést ke krizové situaci, že je to těžké do puntíku určit. Ale dostáváme se dál, je to už opravdu poměrně kvalitní a myslím si, že na, další fázi bychom možná mohli rozbudovat to, eh, co se objevilo v návrhu zelených, tedy takový ten dashboard, a podívat se na ty orgány dohledu, na ty různé typy a zároveň s tím na sadu určitých ukazatelů, což nám umožní e, zvážit zdravotní stav instituce. Nesmí to být náhrada za to, na čem jsme se už dohodli, ale spíše jde o to, aby se všichni koukali na všechno ze stejného úhlu, aby ten obraz byl souvisný, soudržný a i přeshraničně, abychom si byli schopni takzvaně ty instituce přečíst všichni stejným způsobem. U toho orgánu bail-in, u toho nástroje odepsání závazku, tady souhlasím s tím cílem, jak jej popsal Gunmar. Musí to být jednak široce střižený nástroj, na druhé straně velice jasný z pohledu hierarchii. Nevím, zda chceme mít ten typ eh, toho nástroje bail-in ve smyslu Likanena. S malými nemnohými výjimkami bych tam zahrnula i ten krátkodobý trh a otázka je, zda tam nastavíme tři, čtyři měsíce nebo nějakou pro, progresivní systém, ale ta likvidita musí pokračovat. A já bych řekla, že buď výjimka pro využívání eh, sahání na vklady a na systémy pojištění vkladů v tom průběhu toho řízení, protože tady je důležité hlavně, aby banky znovu se staly důvěryhodnými právě v době, kdy k něčemu takovému dojde. A zároveň je to velice pro členské státy citlivá věc. Důvodem pro takovéto legislativní akty je, protože dojde k něčemu neblahému. A v takovém okamžiku je zásadní, abychom znovu budovali a sami přispívali k obnovení důvěry bankám. Veřejný zásah. Ano, tady souhlasím s tím, že to musí být ten úplně poslední prostředek poslední záchrany. Nevím ale, zda už tak jsme se propracovali k této koncepci. Zda to stále ještě nevypadá příliš silně jako alternativní řešení. Ještě to není dostatečně jasné. Ale z pohledu toho, jak budeme postupovat kupředu, tak samozřejmě, že ten veřejný zásah tam někde musí být, ale úplně až jako poslední. A zafunguje to pouze tehdy, pokud nějakých výsledků dosáhneme v tom prvním kole, že bych tak řekla. Bohužel taková neblahá tradice byla, že se zasahovalo poměrně rychle, ale myslím si, že teď musíme řešit věci svižně a tím způsobem, kterého se snažíme dosáhnout. V některých členských státech už se sami o to snaží a nám teď jde o nastavení harmonizovaného rámce. Nemůže se to zakládat na vkladech, protože tam to musíme mít zabezpečené. Příspěvky všech bank se musí zakládat na věmu na veřejném vnímání toho, že ty banky chtějí, aby takovýto systém zafungoval. Zda tedy, ale to budeme propočítávat z závazků nebo z propočítání rizika. V podstatě by to mělo být založeno na riziku a na určitém progresivním budování a zároveň všichni musí k tomu přistupovat konstruktivně, abychom měli ten společný eh, fond pro umořování závazku, ke kterému bude možné sáhnout. Takže základem musí být, že budeme schopni být zvládat tu diverzitu tak, aby přestože v každém státě je určité řešení ehm, jiné, v určitém smyslu, tak bude ten společný systém, který eh, v určitém momentě bude použitelný a budeme mít tu rekapitalizaci a zároveň ty banky až na to, že jim trošičku pomůžeme, budou normálními podniky, které si budou mít odložené prostředky na eh, to, aby pokryli eh, náklady na případné vlastní chyby, například v managementu a tak, abychom se nedostali do toho začarovaného kruhu. A tady chci poděkovat panu Hodmarkovi a jiným stínovým zpravodajům právě za takovou konstruktivní atmosféru, jak se snažíme tedy k tomu legislativnímu aktu dospět. Děkuji, Elisa. Eh, za Aldi. Wolf Klintz. Ano, souhlasím s Alisou. Je pravda, že to bylo konstruktivní, to naše jednání v tom našem týmu. Pak jsme se eh, setkávali i bilaterálně, vše velice užitečné. A nyní k těm konkrétním tématům. Pár krátkých postřehů ten orgán eh, pro eh, řešení těch eh, problémů se splatností. Souhlasím s tím, že by měl být jeden na zemi a pokud to nebude ten týž jako ten orgán dohledu klasicky, tak by mu měl být blízko. A pokud ten orgán dohledu už má nějaké know-how, tak aby k němu bylo možno sáhnout. Možná bychom mohli jít cestou toho jediného orgánu dohledu, který bude z jedné strany autonomní a na druhé straně bude pod stejnou střechou alebo alespoň poblíž toho orgánu dohledu. Um, rozsah působnosti. Tady se můj názor liší. Například ve úvěrové instituce ve veřejných rukou by měly být sami o sobě bezpečné a ty by neměly nutně logicky spadat. Stejně tak eh, instituce, které nejsou bankovní, eh, instituce, které se zabývají cennými papíry, i když někdy spadají a, a mají bankovní licenci pod zákonodárství, ale tady vlastně tím, že nemají normální vklady, tak to je něco jiného. A není. Osobně se domnívám, že u toho řešení problému tam bychom měli mít eh, jeden plán pro celou skupinu a jeden pro pobočky. Ty to, Gunnare, nevylučuješ, ale říkáš možná pouze eh, u zvláštních, eh, ve takových výjimečných situacích, když bude ta pobočka nebo um, ta ceřiná společnost v nějaké zvláštní situaci um, obtížné, ale jako hypoteticky bych spíše se přikláněl k tomu, abychom měli jak krytí pro skupinu, tak pro tu pobočku. A na, nyní ty spouštěcí mechanismy pro likviditu. Já osobně si myslím, že ono je důležité reagovat, kdykoliv si uvědomíme, že nám ta likvidita postupně se vytrácí, protože to je často první vlaštovka. Tam z toho jsme schopni vyvodit, že banka už buď je v potížích nebo se do nich brzy dostane. Takže z toho je dobré vyvodit důsledky. A pak e, ty fondy pro umořování dluhu a financování. Víme, že komise to velkou, e, velkou měrou nechává členským státům. Tady říkáme, máme tyto fondy, záruka e, vkladu, umořování dluhu, anebo jeden velký fond. A tradičně se to podle tradice toho, jak fungují finanční instituce v členských státech, často ličí. Ale ať už má ten fond jakoukoliv dobu, žádný fond nebude opravdu dost velký na to v praxi, aby zachránil ať už jednu velkou, tu jednu z těch velkých bank v daném státě, případně celý finanční systém. Ono samozřejmě, my se snažíme něco budovat a například ve Švédsku se to používá k snižování veřejného dluhu, v jiných eh, členských státech se to akumuluje, ale ano, pokud se k tomu nesáhne, tak jsou to v podstatě mrtvé peníze, které nesmí kolovat nikde, nesmí být uváděny do oběhu. Takže v podstatě to jsou prostředky, které by potenciálně mohly být využity, ale nejsou využívány. A aby k byly zároveň k něčemu, tak to musí být zásadní částka, to musí být objem, který pak jako nástroj bude schopen být účinný. Takže otázka zní, je to ten správný přístup? Vidíme ty potíže, a to se odráží i v těch diskusích, které jsme vedli mezi sebou, že je totiž pravděpodobné, že členské státy i tak nebudou souhlasit s tím, aby tento fond byl e, používán přeshraničně. I tak si to budou chtít jen používat u sebe, aby si to pohlídali, takže možná eh, by stálo za to zvážit jiný přístup, kapitálovou bázi a možná třetinu eh, té záruky vkladů toho eh, systému záruky vkladu, například, aby se tím kryla ta správní stránka eh, těch eh, procesů. A pokud se najednou ukáže nějaká díra, která bude muset být pokryta ex post financováním jiných bank. Takže to by mohl být přístup ke zvážení a tím bychom se vyhnuli těm dvěma fondům a právě e, by ta záruka vkladu by byla využívána v dané členské zemi a nikoli přeshraničně, to je jasně. V důsledku toho samozřejmě by nemělo vůbec docházet k žádným výjimkám z toho nástroje odepsání závazku. A to by měly být pouze kryté e, cené papíry a vklady a už se blížím ke konci, minimální e, množství toho dluhu, který bude podléhat tomu nástroji odepsání závazku. Komise přichází s návrhem 10%. Nevím, zda bychom tady měli konkrétně vzdělovat nějakou míru, nějakou procentní sazbu. To by spíš měl ten kompetentní orgán pak nadefitovat. Konkrétní minimální e, Eh, míru, eh, která bude u toho nástroje odepsání závazku eh, připadat v úvahu schopna tedy. To se může i lišit mezi členskými zeměmi. Tam Likenen navrhl 5%, to je možná užitečné u toho dalšího bodu, ale pokud opravdu to zavedeme, tak musíme brát v úvahu eh, specifické rysy eh, těch kapitálových eh, rysů banky, těch kapitálových požadavků a nevím, zda by potom těch 5% mohlo být dodatečných to je téměř vše. Poslední záležitost, co se týče řízení, tady souhlasím s Gunnarem, dokud je banka naživu, i když je v trablích, tak to je otázka akcionářů a um, generální um, správní rady, zda tedy nahradí nahradí vedení banky a pak už, když je v likvidaci, tak to už samozřejmě je ten likvidátor, který bude příslušným způsobem o tom rozhodovat. Děkuji. Děkuji. A nyní za zelené Filip Lambert, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a začnu tím, že prohovořím k vám, protože já jsem trochu zmeten. Mám pocit, že toto je už po čtvrté, co opakujeme stejné argumenty ke stejnému tématu na zasedání výboru. A hovořím vážně, protože víte lépe než kdokoliv jiný, že nemáme zbytečně mnoho času, který bychom si mohli který bychom mohli věnovat na opakování stejné věci, takže by bylo lepší podle mého názoru vést tuto debatu, až bychom se dostali ke kompromisním návrhům. A já to chápu, já nechci vinit Gunara vzhledem k tomu, kolik je pozměňovacích návrhů, tak eh, vytvořite eh, kompromisní pozměňovací návrh je velký úkol a zabere to čas. Ale všechno, co jsem až dosud slyšel, už bylo řečeno. Já bych eh, mohl po čtvrté také zopakovat stejné argumenty, které už jsem tady řekl v minulosti, ale já se velmi omezím v tom svém opakování a upřímně si myslím, že bychom měli lépe nakládat se svým časem ve výboru Ekon. Myslím, že bychom neměli zapomínat, že toto je text, který chce zabránit tomu, Ne tedy, aby se řešily systémové krize, protože takovéto řešení nemůže být kodifikováno. To je věc, která bude vyžadovat vlastní úsudek. Naopak je to text, který chce zabránit individuálním institucím, aby přispěli k systémové krizi. Takže jakékoliv zapojení akcionáře, to by měla být opravdu už eh, poslední instance, opravdu to poslední řešení. Tento text tedy nemůže poškodit specifické instituce, ale pokud se rozhodeme, rozhodneme, kdo tím bude postižen, pokud tedy to nemá být daňový poplatník, tak za to musí platit někdo jiný. A když by měl daňový poplatník platit za chyby daňových institucí, a druhá možnost je, aby za tu chybu platili jiné instituce, tak já se rozhodnu pro tu druhou možnost. A to je stejné jako u pojištění motorových vozidel. Tam dobří řidiči platí za ty špatné řidiče, takže tady by dobré banky částečně, alespoň tady platili za, špat, za ty špatné banky. A to by pomohlo, aby instituce dohlížely jednu na dru, jedne, jedna na druhou, aby dodržovaly disciplínu, tržní disciplínu. Takže to je podle mě klíčový princip a já bych řekl, že řada pozměňovacích návrhů, které jsme předložili, mohou být vnímány z této optiky. Za druhé, když přistoupíme k plánům, tak se samozřejmě musíme ujistit, že instituce mají důvěryhodné plány pro ozdravění, pro záchranu a řešení problému, ale musíme si uvědomit, že v Evropě i ve Spojených státech nebo někde jinde je několik institucí, jejichž problémy se nedají vyřešit, které nemohou být zachráněny, protože jsou příliš velké, protože jsou na to příliš velké. A já si myslím, ano, toto je jak eh, Pítrův, tak můj přítel, já si myslím, že bychom neměli váhat v tom, abychom tomu úřadu pro řešení problému a záchranu dali nástroje na to, aby bankám umožnili přizpůsobit se plánům. Pokud tedy ta banka nemá vhodný plán, tak je nutno, aby se přizpůsobila takovémuto vhodnému plánu. Musíme si také uvědomit, že pokud je banka příliš velká na to, aby padla, tak je to banka, která je nebezpečná na to, aby existovala. Je to příliš nákladné. Takováto velká banka by neměla existovat. Neměli bychom mít takové instituce, které budou příliš velké na to, aby padly. A to je také součást našich pozměňovacích návrhů. Za třetí, k fondům pro řešení problému, tak tam jsme navrhli, aby byly předem financovány, protože No máme zde ty dva přístupy. Nejdříve zde tedy nebude žádný předem financovaný fond pro řešení problému, potom bude tedy platit daňový poplatník, který potom eh, získá ty peníze tak, že poté je získá od té banky. Nicméně může se stát, že ta banka už bude mrtvá, takže už se od ní ty peníze nevezme. Pokud chceme být spravedliví, musíme se zajistit příspěvek ze strany všech, takže i ty banky, jejichž problémy je nutno řešit, eh, budou tedy přispívat do tohoto fondu. Pokud jde o zapojení schématu zajištění vkladu, nebo tedy systému zajištění vkladu, musíme zajistit, že zde nebude žádné riziko. Ta, to řešení problému nesmí stát systém zajištění vkladu více, než by tento systém eh, stála nesolventnost, protože potom je to jasná pobídka k tomu, aby banky spíše tedy směřovaly k tomu řešení problému, než eh, k tomu, aby vyhlásili platební neschopnost. Já děkuji Elise za to, že zdůraznila, že chceme různorodý soubor indikátorů, které mohou upozornit eh, orgán pro řešení problému na to, že s tou institucí není něco v pořádku. Pokud jediný ten spouštěcí mechanismus, který máme, je kapitál, regulační kapitál, tak to může být buď černé nebo bílé, buď máte problémy nebo ne. Ale víme, že to není tak jednoznačné. Než se dostanete do problému, možná jste nejdříve v trochu nepohodlné situaci a možná je to takto lepší. Teď chcete tedy sledovat situaci, když ji chcete odhalit, a když říkáme odhalit, tak to neznamená, že potom jakékoliv červené světilko na panelu by mělo automaticky spustit zásah. My nechceme napsat software, který by řídil počítače a který by řešil tyto problémy. Tak to nechceme. Chceme mít celý panel indikátorů ukazatelů, které upozorní orgán pro řešení problému, že něco je v nepořádku. A chceme nástroje pro včasný zásah, které umožní těmto úřadům fungovat preventivně, spíše než aby čekali na situaci, která bude opravdu nákladná, jejíž řešení bude tedy opravdu nákladné. Všichni víte, že prevence stojí méně než eh, řešení problémových situací, proto bychom chtěli mít eh, různorodé ukazatele, ale znovu chci zdůraznit, eh, že to neznamená, že byste chtěli jít nad rámec norem pro likviditu, ale ani tak to nebude automatická věc, automatické spouštění. Když tedy klesnete nebo půjdete pod úroveň těch norem pro likviditu, tak to neznamená, že okamžitě musí být něco uděláno, vždycky záleží na úsudku. V každém případě bychom rádi viděli různorodé indikátory, které budou spouštět varování, abychom mohli začít jednat co nejdříve to bude možné. A mohl bych pokračovat dál a dál. Ještě poslední bod, k oddělení povinností mezi dohledem a řešením problému. Ano, to je důležitý bod. Mně se líbilo to, co říkal Wolf, má to být blízko, ale ne pod stejnou střechou. Potřebujeme, ano, blízkost, protože se musí předávat informace, musíme jednat rychle a v tomto smyslu si nemůžete dovolit, eh, aby to bylo od sebe daleko, aby to dlouho trvalo, ale potom, eh, když budete muset přistoupit k záchraně nebo k řešení problému, tak to může být eh, výsledek eh, dohledových orgánů. A v tom případě možná dohledové orgány se budou snažit eh, zpomalit celý průběh, aby nebylo vidět, že selhali, pokud tedy budou zároveň fungovat také jako orgán pro řešení problému. Takže se mě líbilo to, co říkal Wolf, že by to mělo být blízko, ale ne pod stejnou střechou, aby se zde zachovala určitá nezávislost. Pokud jde o bail-in, tak eh, k tomu bych se také trošku vyjádřil. Souhlasím s těmi, kteří říkají, že by zde mělo být eh, několik málo výjimek, pokud jde o ty nástroje, které budou podléhat tomuto nástroji odepsání závazku. Já souhlasím s tím, co zde za... aby se tedy zabránilo systémové krizi, takže to je jedna věc, ale druhá věc je říci, že všechno je na stejné úrovni, protože všichni víme, že když bude všechno podléhat tomuto nástroji, tak v podstatě tomu nebude pohledat, podléhat nic, takže to není situace, do které bychom se chtěli dostat, protože když to nebude jasné, tak potom eh, orgány pro řešení problému se mohou rozhodnout, že nespustí bail-in, protože nevědí, jaký to bude mít dopad. Takže kdybychom měli různé úrovně aktiv, eh, které mohou podléhat tomuto nástroji, tak si myslím, že to bude dobrá věc, protože i eh, tržní ceny budou eh, hodnoceny různě a tyto ceny nám vyšlou signál o tom, co která instituce má nebo co jí chybí ale také máme pocit, eh, že je zde poptávka po aktivech, eh, které přinášejí vyšší návratnost, ale také samozřejmě jsou spojeny s vyšším rizikem. A myslíme si, že není špatné mít eh, různé typy nástrojů na trhu a je jasné, že potřebujeme různé nástroje, různou úroveň nástrojů a jejich různou hierarchii. A musí to být před, předem dáno, protože se nemůžeme eh, začít pokoušet to vyřešit, až když se dostaneme do krizové situace. My nechceme, aby všichni fungovali stejně, chceme, aby byli strukturováni stejně, ale samozřejmě si ceníme velmi vysoce různorodosti bankovního systému. To je věc, eh, kterou bychom chtěli opravdu podpořit. Eh, Legislativa by měla naopak podpořit tuto různorodost, než aby ji snižovala. Nicméně musíme být opatrní. Wolfe, když říkáš, že když jste nad rámcem svých eh, minimálních kapitálových požadavků, tak je to nutno kvantifikovat, protože pokud máte pokud jste o žádná celá 0,1% nad svůj kapitálový limit a potom máte 5% těch nástrojů, které umožňují odepsání závazku, tak to není v pořádku. Bezpečnostní zároky musí být poskytovány různými způsoby. Někdo bude požadovat pouze vysoké kapitálové požadavky, někomu bude stačit eh, aby tam byl pouze nějaký ten minimální práh, který je stanovený zákonem, ale potom, aby zde eh, byly ty odepsatelné závazky. Nechceme samozřejmě, aby všichni šli stejným směrem, ale chceme, aby instituce byly v bezpečí. Myslíme si, že bychom eh, měli usilovat o jejich bezpečnost. Někteří z vás řeknou, že to poškodí ekonomiku. A tím bych to uzavřel, protože je to samozřejmě důležitý bod, nicméně musíme si uvědomit, že ekonomika a ten růst, po kterém všichni voláte, musíme si uvědomit, že to vše bylo roky živeno nezdravým chováním a nezdravými nástroji. Některé státy a spousta finančních institucí po celé, po celé ty roky živily ekonomické aktivity, které by tam vůbec neměly být. A nemůžete mít ekonomickou aktivitu za každou cenu. No a to tež platí pro banky. Pokud eh, banky nebo státy podporují tyto aktivity, tak to poškozuje ekonomiku a my si to musíme uvědomit. Chceme, aby systém byl odolnější a zdravější. To znamená, že banky musí trpět za to, aby se tedy vykoupili ze svých hříchů, abych tady použil to, co zde zaznělo ze strany německých kolegů. Ano, Wernere, i já k tomu chci něco říci? Já nejdříve bych tady pochválil kolegu Lamberta. Řekl toho mnoho užitečného, ale nejdříve sám začal tím, že řekl, že už máme čtvrté kolo a sám hovořil 13,5 a půl minuty. A pokud to tak bude pokračovat dál, tak už nebudeme mít vlastně možnost se tomu věnovat a ostatní řadoví poslanci se nedostanou ke slovu. Buď se teda se to bude e, krátit ty příspěvky, nebo se to musí znovu otevřít, protože jinak tak to dále pokračovat nemůžeme. Děkuji, Wernere. Já jsem rovněž měla záměr odpovědět na ty komentáře Filipa. E, spravodaj a stínovi spravodajové e, rovněž by měli mít právo na to se vyjádřit. A máme 13 pozměňovacích návrhů. A um, mnohé z nich jsou i od někoho jiného než od stínových zpravodají. A já rozhodně jsem neměla v úmyslu tady znovu otevírat diskusy o smyslu celého eh, právního aktu. Spíš mělo jít o to, aby vysvětlili autoři pozměňujících návrhů, co tím, kterým návrhem mysleli a musím tady otevřeně vyjádřit své zklamání, že jsem si nemohla vyslechnout analýzu konkrétních pozměňujících návrhů. Nemůžeme vše vést eh, v pouze v kruhu stínových zpravodajů a vůbec tím nepřijít na veřejnost. Proto budeme pokračovat. Ano, mám tady další náš seznam řečníků a pokud se to protáhne, tak bohužel já potřebuji vědět, co si kolegové myslí. Například o pozměnící návrhu pana Klince, pana eh, Mitrase a jiných, ale O žádném z nich se konkrétně nemluvilo. Ne, Filipe, ty už se vyjadřovat nebudeš, budeme pokračovat dál. Já pouze zdůrazňuji, že je důležité, kdyby se stínoví zpravodajové neměli už nic nového, o čem by se chtěli vyjádřit, to je jejich vina a pokračujeme tak, jak jsme si řekli. Wow. No teda, takže, zkusím to stručně. Pokud je o působnost, tak víme, že různé banky se mohou ocitnout v různých krizových situacích. Myslím, že do působnosti by měly spadat všechny, ale samozřejmě je třeba být přiměření úměrní, takže konkrétně vyloučení, jak ho navrhuje pan Ferber, který není stínovým zpravodajem, pokud jde o banky v ve veřejném vlastnictví. Tady je třeba rozlišovat, co to může znamenat v jednotlivých členských státech, protože mm, chápete, že eh, tady eh, vstupují do hry národní situace a veřejné vlastnictví může pak eh, vést eh, k výdajům z veřejných prostředků. Eh, malé banky, zase to je výjimka pana Langena, tak v případě malých bank s tím také nesouhlasí. Možná by se ten systém mohl úměrně přizpůsobit. Pokud jde o odepisování závazků, to musí být důvěryhodný systém, rozsah musí být jako možná nejširší, ale je tady ta eh, otázka eh, rozsahu. Já si myslím, že úřady pro řešení problémů měly mít flexibilitu vyloučit eh, z odepsání závazku určitý druh závazku, kdy je časově, hledisko časový aspekt velice důležitý. A v tomto smyslu jsme tady měli jeden pozměňovací návrh, stejně jako ten návrh, který předložila Elisa. Já jsem proti výjimkám, které říkají, že eh, vklady pojištěné v rámci systému pojištění eh, vkladů eh, by se měli zakomponovat také, pokud jde o to jednoměsíční, jednoměsíční lhůtu. Já si myslím, že ta by měla zůstat. Ačkoliv to rozhodnutí samozřejmě není jednoduché, jinak nesouhlasím s minimální částkou. Já si myslím, že bychom měli vycházet z celkových závazků spíše než rizikově zvážených závazků. My jsme o tom uh, hovořili v rámci Bazileje, to znamená ten vážené riziko oproti tomu celkové závazky. Já si myslím, že celkový majetek uh, to je nebo celková aktiva, to je příliš rigidní model pro banky. Pokud vezmeme zase ten přístup váženého rizika, tak ten částečně vedl ke spuštění té krize. Potřebujeme tedy najít nějakou zlatou střední cestu, to znamená přiměřenou eh, flexibilitu. Pokud jde o pozměňovací návrh Belikin, pokud jde o posouzení eh, ekonomického dopadu při případě odepisování závazku to je nereálné z časových důvodů, podle mého názoru, a Deagle Fail, tento pozměňovací návrh, který navrhuje použít odepisování závazku jako poslední možnost, to je podle mě zase příliš pomalé řešení, když chcete zasáhnout rychle. Pokud jde o EBRA, tady souhlasím s panem zpravodajem, že nesmíme být příliš rigidní, pokud jde o proces rozhodování. Pokud jde o ty ozdravné plány a podobné scénáře, i tady si myslím, že je to příliš rigidní a předložila jsem k tomu své vlastní pozměňovací návrhy. Já si myslím, že je třeba zajistit, aby EBA eh, dodržovala tu mm, garanční doložku. Pak jsou tady samozřejmě eh, otázky domácích hostitelských států, týká se to řady nových členských zemí, především článek 15. Já vím, že to je problém a Vím, že došlo k vyškrtnutí celé řady pozměňovacích návrhů, které eh, naznačovaly, že by měly mít větší pravomoci té, ty domácí státy. Já navrhuji kompromisní řešení eh, v případě vztahu mezi domácími hostitelskými státy, což doufám, že bude přijatelné pro všechny. Co se týče otázky preference vkladů, tak eh, způsob, jak chránit vkladatele a tím pádem také daňové poplatníky, kteří pak se podílejí na systému pojištění vkladů, by bylo to, že bychom vkladatele dali na vrchol té eh, věřitelské pyramidy či hierarchie, čímž pádem by bylo potřeba, aby banky vždy zajistily, že mají eh, na toto připravené prostředky, takže jsem k tomu předložila pozměňovací návrh, kde říkám, že systém pojištění vkladů musí být eh, pari persu, pokud jde o další nezajištěné věřitelské závazky. V některých státech, například v Portugalsku, zavedli preferenci vkladů. Vím, že tam to je velice citlivá záležitost a byl to jeden z požadavků trojky. Jsou tedy země, které toto považují za určitou alternativu pro vybudování eh, předfinancovaných eh, fondů. Jinak souhlasím s tím, co řekl Wolf, pokud jde o obavy z rozsahu eh, fondů, které jsou takto budovány, nebo co řekl Mario Draghi, eh, to platí také, pokud jde o tu citlivost přeshraničního používání fondů. Já si beru z této diskuze eh, jako důležitou věc to rozhodnutí o používání fondů. i když to možná není nejlepší řešení, ale myslím si, že eh, jednotlivé země, různé země eh, různým způsobem řeší eh, systémy zajištění vkladů, je tady třeba Švédsko, nakolik vím, mají fond pro řešení sporů, ale je možné to vykompenzovat eh, se státním dluhem, pak zase země používají jenom částečné systémy pojištění vkladů, nebo jiný stát eh, zase má daň z bankovních činností místo toho fondu pro řešení problému, takže ty peníze vlastně čerpá napřímo do státního rozpočtu tímto způsobem. Takže ta ty alternativy tady jsou, řešení jsou možná různá, je potřeba o nich diskutovat, ale otevřeně, flexibilně, s otevřenou myslí. Pokud jde o finanční podporu v rámci skupin, tak zde jsem si dobře vědoma toho, že některé velké banky, banky mají strukturu ceřených společností a jsou často odolnější ve finančních krizích. A tyto banky mají obavy, zda toto znění, které předkládáme k finanční podpoře v rámci skupin, nebude podkopávat jejich organizační strukturu. Je potřeba um, umožnit bankám, aby měli možnost uh, podržet se současnou organizační strukturu ceřených společností. Pokud jde o ty pouštěcí mechanismy, tady chápu, že pan zpravodaj si přeje především vše naformulovat jasně, ale ta celá diskuze o kapitálových požadavcích není jenom o minimálním kapitálu, kterou by banka měla mít pro to, aby se vymanila z krize. Jde také o zajištění dostatečné likvidity nebo jiných eh, jiných záležitostí, které by se mohly stát potenciálními, potenciálními spouštěcími mechanismy. Takže to bude ode mě vše. Paní předsedkyně, děkuji Vicky. Jsem velice ráda, že jste se vyjádřila i k pozměňovacím návrhům jiných poslanců. Bohužel jsme takto ztratili 20 minut eh, pro diskuzi, protože jsme mohli začít už 9.20, když jsme trošku dříve skončili s předchozím bodem. Bohužel jsme nemohli ten čas navíc využít, protože jsme tady stínové zpravodaje neměli, ačkoliv pan zpravodaj sám tady byl, což je tedy velká škoda. Neukazuje to na dobrou disciplínu a kvůli tomu se teď dostáváme do časového skluzu a já bych nerada omezovala jednotlivé řečníky. Mám tady paní Hybnera, Verbra, Olixena, já jsem tady pan Langen, my jsme, to jsou tedy lidé na seznamu, Peter Simon, doplňuji ho, ještě někdo se hlásí. Takže nejprve Danuta Hybner, prosím. Děkuji. Děkuji, Sharon. Já se ve svých pozměňovacích návrzích jsem se soustředila na potenciální riziko nedobré rovnováhy mezi hostitelským a domácím státem. To řešení problému zdá se, že je to jedna, věci, eh, jedna z věcí, kterou všichni dobře známe, chápeme, přesto je velice obtížné po právní stránce vyřešit tu rovnováhu, eh, kde jsou v, v jejím rámci práva a kde kam až sahá platnost domácí jurisdikce a kde u té hostitelské. Rovněž pobočky určitých bank, které jsou vlastně signifikantní v té hostitelské zemi pro finanční stabilitu celého systému, tam si nemůžeme dovolit řešení problému a oddužování, které by samo vedlo k tomu, že by tu nestabilitu jakoby navodilo takže tady opravdu máme tu povinnost, abychom jako parlament se snažili navodit lepší rovnováhu. Zároveň jsem přesvědčena, že relevantní orgány hostitelského státu musí sehrát tu klíčovou úlohu. Pokud jsem tady Gunnara správně pochopila, když říkal nebo vyjadřoval názor, že změny v systému EBA možná nebudou tím konečným řešením, takže přece jen tam určité zvážení úlohy národních orgánů je způsob, jakým se to dalo řešit. Riziko narušení stability finančního systému, pokud se nepodaří tu rovnováhu navodit, to je jedna věc. A na druhé straně nesmíme zapomínat na to, že hostitelský orgán bude pak eh, v konečném důsledku odpovědný za um, vyřešení um, problému um, určitého orgánu, případně za ten orgán té um, záchrany. Takže já doufám, že nestratíme ze zřetele to kritérium dobré, zdravé rovnováhy, když budeme pracovat na těch kompromisech že se nám e, tento cíl jakoby nevytratí v tom procesu vypracovávání e, těch kritérií a že ta rovnováha tam zůstane, že ta je v zájmu všech. Všech evropských členských států i komunity. Ano, děkuji, Markuci. Děkuji. Poté, co už naráželi kolegové na mé návrhy, tak se k ním sám vyjádřím. Zmiňuje, zmiňovali se kolegové, jak eh, funguje náš bankovní systém. My máme banky eh, hypotéční, eh, pak vlastně spořitelný, pak banky jako takové. A v Německu bohužel v každém z těchto pilířů banky bankrotily aniž by musel daňový poplatník za to platit. Um, jsou systémy, které fungují, e, však v tom dohledu tedy a otázka zní, e, zda se musí všechno stavět na hlavu e, z důvodu toho, že v některých státech ten systém není, případně není funkční. To je jedno téma. A druhé téma, které mě zajímá, že u těch veřejnoprávních bank, tam je taková zvláštnost, možná je to zvláštnost německá, to jsou ty banky, které pomáhají investorům. Jediným úkolem, který mají splnit, je nějakým způsobem plnit cíle, například v energetické politice, e, případně sanace e, budov ve veřejné správně, e, podpora malých středních firm. Ono to jsou veřejné zprávy, banky veřejné zprávy, ale nejsou srovnatelné například s našimi bankami, které jsou například na úrovni regionu, případně jsou spořitelního typu. A kdybychom tady uplatnili ty záchranné fondy a museli by rovněž platit do toho záchranného fondu, tak bychom je zatížili náklady, které by tam nebyly přiměřené. Takže tady mám prozbu ehm, na zpravodaje. Doufám, že mu obněkčím srdce a e, tady už Wolfgang to naznačil, takový zvláštní úkol je spíše banky, které se zabývají takovýmito specifickými úkoly, budou vyňaty z platnosti. Jinak eh, to, co je v našem zájmu, čili v zájmu celé Unie, je naplňovat profinancovávání určitých cílů, bude tedy spochybněno nebo oslabeno. Děkuji. Děkuji. Ole Likucen. Děkuji. Tady v návrhu komise je jedna, jeden velký nedostatek, totiž hledisko zaměstnanců, na které se nehledí banky, mají zaměstnance a tento návrh se tímto aspektem vůbec nezabývá a já s tím nesouhlasím, protože v praxi zaměstnanci jejich představitelé sehrávají důležitou úlohu, když se banka dostane do obtíží a domnívám se, že i ti by měli mít možnost získávat systematické informace o tom, co se děje, aby eh, sami mohli přispívat k tomu, že eh, banka, eh, která se eh, ocitla v krizi, může být zachraňována i s jejich přičiněním. Takže tady se musí objevit myšlenka plánu, informování zaměstnanců, dialog s představiteli zaměstnanců. Každá instituce by měla být k tomu povinná a představitelé zaměstnanců musí být jakoby vtaženi do toho záchranného mechanismu, aby měli mít možnost eh, i přiměřeným způsobem zasahovat. A eh, co se týče samotného procesu právě eh, záchrany, případně řešení problému, tam to musí mít ten aspekt, čili informovat, konzultovat, zaměstnance jejich představitele. Tady musíme zajistit, že eh, zaměstnanci bank nesmí být považováni za externí faktor, ale za určitý pozitivní prvek, který tady může přispět k celé situaci. Děkuji, Wernere. Já budu hovořit stručně tady, co se týče oblasti působnosti, máme zcela různé představy. Kolega Nitras řekl, že by se to mělo týkat všech finančních konto, konglomerátů, um, které by měly být vyňaty, například instituce zabývají se um, obratem cenými papíry. A pak kolega Ferber zdůraznil, že máme už stávající um, organizace, které vlastně vzájemně se sebe ručí, mohou být vyňaty a zároveň mohou být vyňaty veřejnoprávní banky a jiné e, finanční instituce, kde stát stoprocentně za ně ručí, případně nějaká regionální úroveň státu eh, ve spolkovém uspořádání za ně stoprocentně ručí. A pokud v této směrnici hovoříme o ohrožení určitých systémů, tak ten cíl by naplněn nebyl. Já celá dlouhá léta, jako jiní kolegové, jsem například byl v dozorčí radě ehm, například eh, Raiffeisen banky, případně spořitelny. Tam nebyly koncurzy, protože eh, ta organizace těch ručitelů zasáhla, případně i samotná ta organizace zasáhla s korektními opatřeními. Takže tam už jsou mechanismy, které zabraňují v tomu, aby k těmto případům, které jsou zde popsány, nedošlo. A tady opravdu by měl pan Eh, zpravodaj zvážit ty výjimky, se kterými jsme přišli. A druhá věc, to už kolega Ferber popsal rovněž dopodrobná, otázka zda eh, takový eh, velice podrobně popsaný a obsáhlý mechanismus řešení problému by neměl být provázan s určitými velikostmi, objemy. 30 miliard například tady zaznělo. A někdo jiný řekl, že velká finanční instituce to už je přes 70 miliard. A já si myslím, že u všech těchto srovnatelných záležitostí bychom se měli držet nějaké srovnatelné koncepce um, objemu nebo toho, co považujeme za veliké. Abychom ještě jednou zdůraznili, že uh, Žádná z bank, která se dostala do problému, nemá více než 70 miliard. ten Rock, Dexia, Bankia, všechny jsou nad tím e, to limitem, takže nemůžeme stávající případy e, použít k tomu, abychom pak e, uvazovali, dávali závazek všem finančním institucím. Děkuji, Peter Simon. Yeah, sorry. Caught you out there. Tak, teď jsem vás chytila na jiném místě. Hinweis, die hat um die 8 Já jsem, myslím, že IKP měli 80 miliard, pokud si správně vzpomínám. A ještě k těm bankám, specifickým pro Německo, k těm bankám, které vlastně proinvestovávají státní prostředky a k tomu, kterých bank se bude tento systém týkat. Uh, musíme se soustředit na to, aby ty výjimky eh, se týkaly případu, kde už i tak eh, stát ručí za něco. Například systém, kde eh, určité instituce mají už záruky eh, státní. A to, že by oni pak měli platit do toho záručního fondu, to nedává smysl, protože když je tam buď státní záruka, anebo něco srovnatelného ve smyslu 100% záruky. Takže tam z pohledu celého smyslu to eh, nevidím jako eh, rozumné. A jinak k tomu, co zde zaznělo, Měli bychom ještě e, kromě zaměstnanců zvážit i, jak budeme zacházet s Austrálie, Portugalsko, jiné země máme e, to upřednostnění těch vkladatelů, e, čili ty preference v té hierarchii. I u nás si myslím, že bychom to při nejmenším měli zvážit. Zda bychom neměli připustit, že tam, kde národní zákonodárství dává přednostní, možnost přednostně zacházet eh, s věřiteli, kterým jsou vkladatele, tak by to nejdřív naskočilo v rámci toho systému bail-in, to nástroje odepsání vkladu. Tady i u eh, toho bail-in bych se ještě rád, opakuji se, bohužel, ale musím to zdůraznit žádný nástroj odepsání v závazku nestačí k tomu, abychom kdekoliv měli doda- dostatečné množství prostředků, když dojde k velkému zásadnímu selhání. Já vám to číselně doložím. Prosím, milí kolegové, podívejte se na posouzení dopadů z komise a po- pohovořte s nimi o tom. Um, obrovská krize a máme jedno úštel, máme jedno procento v eh, fondu a um, hovoří se o tom bail-in. Vychází komise z toho, že stát ještě um, musí dát až 3% svého HDP do toho vložit. To jsou znovu prostředky daňových poplatníků, přestože jsme v těžké krizi, tak najednou by měly ty peníze být úplně vyňaty z oběhu a vloženy do tohoto eh, fondu předcházení krizi. Proto jsem pro vyšší fondy. 1% to je šestina rekapitalizačních nákladů eh, které jsme eh, zažili v současné krizi a já jsem v těch pozměcích návrzích hovořil o 5% e, e, krytých vkladů a rovněž fondů, které jsou k dispozici, to znamená 3%, to by byla alespoň polovina těch nákladů na rekapitalizaci, se kterými jsme měli co dočinění které jsme museli vynaložit v současné krizi, to si myslím, že není přehnané, pokud to myslíme vážně, že chceme um, riziko přenést z daňových poplatníků na banky jako takové. Okay, thank you Děkuji. Já jsem se také zapsala na seznam řečníků. Já jsem sama předložila hodně pozměňovacích návrhů, takže bych se k tomu ráda vyjádřila, ačkoliv nebudu zabíhat eh, do podrobností. Takže jenom několik eh, málo věcí, spíše obecné poznámky. Několik z vás se zmiňovalo o působnosti a co by mělo spadat do tohoto legislativního návrhu. A já si myslím, že většina by sem spadat měla, ačkoliv eh, jsem také za proporcionalitu, která nespočívá jenom ve velikosti, jde také o druh instituce, podnikatelský model a tím pádem sem mohou spadat veškeré instituce, aniž bychom eh, kohokoliv eh, ohrožovali. Takže když se podíváte například na ty plány obnovy a řešení problémů, i ty mohou být nastaveny úměrně, přiměřeně vždy velikosti instituce a povahy instituce, takže pokud jste součástí systému ochrany institucí, tak eh, to může být součástí vašeho plánu ozdravných postupů a řešení problémů. Je možné to ehm, vysvětlit právě tím, že ta expozice v takovém případě není tak eh, velká. Takže si myslím, že by se měly spadat pokud možno všechny instituce nejsem příliš pro výjímání určitých eh, institucí, jak tady zaznělo od některých z vás, ale zase mm, tím nechci říct, že pro všechny instituce by eh, mělo platit jedno jediné řešení. Pokud jde o eh, podmínky řešení problémů. Nejsem proto, abychom sem zapracovávali další dodatečné podmínky. Částečně proto, že finanční krize obvykle se nedrží žádných pravidel, v tom je ten problém a v určitém okamžiku dozorčí orgán a orgán pro řešení problémů musí mít k dispozici intervenční nástroje, které budou odpovídat příslušné situaci a jejím podmínkám, ale třeba nastavit správnou rovnováhu a zajistit také maximální důvěru pro investory. Takže se tady jedná přesně o tu situaci, o které hovořil eh, Gunnar, kdy máte dvě dobrá řešení, dvě dobré možnosti a eh, naproti tomu poměrně rigidní eh, rámec, kde investoři přesně vědí, na čem jsou, a nebo trošku pružnější možnosti pro ty orgány, které mají za úkol řešit problémy. A my Potřebujeme tyto dvě možnosti překlenout, eh, ale ne tím způsobem, že bychom eh, zkrátili, zredikovali tu flexibilitu pro dozorové orgány, orgány k řešení problému. Naopak bychom spíše měli eh, maximalizovat právní jistotu v této oblasti. Wolf mluvil o tom, že pokud je zde více kapitálu, i to je možné zohlednit spíše, než přistoupit k tomu odepisování závazku. Ano, zní to logicky, co se týče preventivních pravomocí, tak eh, zde jsem pro, jednoznačně je podporuji. Myslím si, že eh, pokud mají fungovat, tak budou do určité míry intruzivní. Opět je tedy potřeba najít mezi tou intruzivitou a efektivitou správnou eh, rovnováhu a nevím, jestli Gunnar není příliš přikloněn k té intruzivní eh, stránce těchto opatření. Já si myslím, že bychom eh, nechtěli asi implementovat eh, takové pravomoci, které budou při tom řešení problému příliš intruzivní, příliš zasahující. Ta rovnováha zde je důležitá. Jsem proti tomu, aby se automaticky zapracovávaly ty státní intervenční nástroje. Tady je to riziko velké. Myslím si, že je třeba nas- není eh, dobré nastavovat státní stabilizační nástroje. Pokud jde o preference vkladu, o tom už tady eh, jste sami mluvili, i zde je třeba dát jistou flexibilitu členským státům, konkrétně eh, v těch případech, kdy tady máme takové členské státy s takovými legislativními systémy, jako, jako příkladu Portugalsko. Takže to jsou v podstatě všechny ty záležitosti, které eh, se tu probíraly. Mám samozřejmě předložené i jiné pozměňovací návrhy ehm, v podobě návrhu předsedkyně výboru eh, týkají se eh, aktů přednesené přenesené pravomoci, abychom zajistili dodržování příslušných lhůt a abychom zabránili tomu, že tady vzniknou akty přenesené pravomoci, které budeme muset řešit těsně před letními eh, prázdninami, ku příkladu. Samozřejmě, že k tomu máme interinstitucionální dohody, které by to měly ošetřit, ale nevždy fungují, takže eh, je třeba, pokud je to možné zajistit eh, nastavení pevných lhůt pro aktiv přenesené pravomoci, abychom věděli, kdy je můžeme očekávat. Takže to je vše, co jsem k tomu chtěla říci a vrátím slovo panu zpravodajovi. Tak Gunnare, prosím. Děkuji. Děkuji za všechna tato vyjádření, úvahy, příspěvky. Já bych tomu řekl, že ve svém úvodním vystoupení jsem zdůraznil, že řada pozměňovacích návrhů od kolegů ve skupině už byla předložena, že jich je skutečně velké množství a já myslím, že tady je vidět, že lidé se vyjadřují podle toho, um, odkud pocházejí, podle toho mají nastavené své priority. Já jsem zdůrazňoval, že to nechci nějak ironizovat, protože to jenom odráží realitu. Tak, jak ji vidíme v jednotlivých členských státech, ty situace se tam různí, podmínky jsou jiné a je třeba se tomu přizpůsobit, vzít to v potaz a vytěžit z toho maximum, protože je jasné, že jediné řešení tady nikdy nebude pro všechny fungovat. Takže je třeba zajistit, že se zbavíme rozporuplných věcí, ale ku příkladu, pokud jde o tu působnost, tak já si myslím, že je dobré si nastavit jako východisko, že pokud je to instituce, která sama má eh, k dispozici nějaké nástroje pro řešení problému, tak je třeba zajistit, eh, abychom postupovali přiměřeně, úměrně, ať už v podobě výjimek nebo nikoliv, ale abychom skutečně určitou úměrnost, přiměřenost eh, zajistili, aby ten systém bankovnictví v Evropě byl pokud možno co nejlepší. Dále se domnívám, že je důležité, aby existovaly různé konfigurace. Protože když se podíváte na těch 13 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, tak ehm, pro nikoho to není žádná novinka, že není jednoduché se s těmi pozměňovacími návrhy eh, vypořádat. Často stojí proti sobě, přidávají nové věci navíc často mohou mít obrovský mm, dopad a ovšem je potřeba diskutovat, všechno je potřeba pročíst, zohlednit, takže já jsem pro, abychom se dále scházeli s kolegy, kteří si přejí věci eh, více dohloubky vysvětlit. Myslím si, že to nám situaci určitě zjednodušilo. Pokud to je tedy k té působnosti. Dále jsem také uvedl paní předsedkyně, že řada kolegů poukazovala na nastavení rovnováhy mezi domácí a hostitelskou zemí. A zde nejde jenom o otázku prestiže, suverenity členských států, ale jde o to, jakým způsobem nastavíme spravedlivou rovnováhu mezi tím, jak budeme postupovat a jak budeme uvažovat o problémech, které tady máme v některých členských státech, kde jsou ceřené společnosti a kde se hrávají velice důležitou roli na místním finančním trhu, což musíme zohlednit. Ale naším východiskem by mělo být, eh, že eh, ta hlavní odpovědnost je ve skupině, je na skupině. A tato legislativa eh, vychází právě z toho, že odpovědnost musí mít majitele a akcionáři a právě proto bychom se měli soustředit na úroveň skupiny, ale jako říkala i paní kolegyně, eh, je potřeba nastavit správnou rovnováhu, o tom můžeme diskutovat. Já sám se, vynasnaž, se sám vynasnažím, abychom takovou rovnováhu našli. A ještě si dovolím říct si jednu věc, a to, že všichni jsme spolutvůrci v tomto případě a my někdy možná máme představu, že máme tu moc eh, tvořit eh, budoucnost, ale k tomu bych řekl, že pokud ta legislativa bude příliš podrobná, pokud budeme příliš předvídat rozhodnutí, eh, které chceme udělat v krizi a přitom nevíme, jak ta krize bude vypadat, tak eh, tím komplikovanější to bude. Z tohoto hlediska se tedy domnívám, že bychom měli nastavit jistotu, jasnost, transparentnost, platformy, mandáty a rovnováhy a zároveň bychom měli zajistit, eh, aby bylo možné řešit co možná nejlépe jakoukoliv situace, která nastane. Připomněl bych kolegům jednu důležitou věc a Možná tím zareaguji na to, co právě řekla paní předsedkyně, že je rozdíl mezi bankou v krizi a bankovní krizi. V posledních měsících jsme tady s, kolegu, s kolegy diskutovali a poukazovali na Spojené státy americké a na to, jakým způsobem, velmi snadným způsobem řeší bezstátní intervence eh, situaci. Ale tady se připomenout, že americká vláda eh, vlastně udělala největší kapitálovou eh, injekci, podpořila akcionáře, kteří v podstatě nepřišli o žádné peníze pro eh, v případě těch velkých systémových bank. A já se nemyslím, že to je správný postup, že bychom takto neměli postupovat v Evropské unii. Já si myslím, že pokud dojde k veřejné intervenci jakéko, v jakékoliv podobě, tak je potřeba, aby k tomu byla jasná legislativa, a neměli bychom být velkými snílky. Pokud nastane bankovní krize, tak její rozsah je pochopitelně obrovský a mnohem větší, než eh, s jakým by se mohl vypořádat jakýkoliv fond pro řešení problému. Podívejte se na eh, to, jak bankovní systém financuje naše hospodářství. To jsou obrovské ekonomiky, které jsou takto financovány. A my musíme Eh, zajistit stabilitu tohoto celého systému. Takže z tohoto hlediska přemýšlím o tomto legislativním aktu. Chápu eh, tady tu důležitou otázku prevence a řízení krizí. To předjímání znamená, že zajistíme pokud možno největší jistotu, stabilitu, dobré, solidní základy našich eh, bank, to jsou ty nástroje na, obsá- na odepsání závazků a další nástroje a pak tady jsou nástroje pro případ, že nastane skutečná krize a měla by tu být také jasná pravidla pro řešení takové krize. A nemůžeme zavírat oči před tím, že pokaždé, kdy dojde ke skutečné bankovní krizi, tak je potřeba určitá veřejná eh, intervence a pokud by nebyla k dispozici, tak by se důvěryhodnost Evropského bankovního systému podkopala. Ale co říkám je, že by to neměla být hnedka otázka první volby, ale jako nástroj by tato možnost existovat měla. A když tady teď hovoříme například o bankovní unii v Evropské unii, tak ty země, kde mají problémy se státním dluhem a tím pádem s důvěryhodností eh, celého systému, tak eh, to vlastně Eh, bychom měli řešit na evropské úrovni prostřednictvím eh, nástroje ESM. A tady vstupuje samozřejmě do hry veřejná intervence, peníze daňových poplatníků a my takový nástroj potřebujeme. Je to evidentní. Podpořilo to důvěryhodnost evropského bankovního systému. Takže naším prvním předpokladem by mělo být, eh, že tato možnost by měla existovat, měla by být jednou z možností jedním eh, z nástrojů, protože někdy je to nástroj eh, potřebný. A eh, vezměme si ESM, to není privátní iniciativa. Ať se na to podíváte, jak chcete. Takže vnímejme tyto věci realisticky. Na závěr bych se chtěl ještě zmínit o těch spouštěcích mechanismech. beru v potaz jako validní veškeré ty argumenty, které tady zazněly, ale můžeme to samozřejmě obrátit a podívat se na to z jiného úhlu. To je věc k diskuzi. Eh, Filip eh, mluvil o těch eh, hlavních spouštěcích mechanismech. Já respektuji jeho úvahu, ale když jsou to tedy ty ukazatele dashboard, té panelové Eh, ukazatele, tak eh, čím víc možností máte, eh, tím kolikrát je obtížnější se rozhodnout, co konkrétně zvolit. Pokud nastavíme příliš mnoho kritérií, tak je možné to interpretovat tak, že třeba není potřeba vůbec zasahovat. Takže teď, když o tom diskutujeme, všechno nám to připadá jasné. Jsme si mm, jisti, že eh, to nastavujeme správně, ale čím více kritérií pro to rozhodování stanovíme, tím obtížnější potom je učinit eh, konkrétní, jedno konkrétní a správné rozhodnutí. Protože Někdy se může zdát na základě celé řady kritérií, že třeba vůbec není dobré zasahovat, takže je třeba si uvědomit, že je velice obtížné rozhodovat za krizových podmínek. Úplně na závěr bych velice rád všem kolegům za diskuzi poděkoval, těším se na další diskuze, ať už budou bilaterální nebo tady na výboru. Děkuji. Thank you very much, uh, Gunnar. Děkuji, Gunnar. Děkuji velice. Nyní harmonogram ve výboru by se mělo hlasovat 21. března. Takže teoreticky máme díky tomu trochu více času na další propracování a vývoj kompromisu. kompromisů. návrhu tady opravdu jsem si plně vědoma, že musíme prezentovat veřejnosti, jak docházíme k určitým závěrům, než se tedy bude hlasovat. Takže pokud se to podaří, tak snad eh, první červnová plenárka by měla být reálná. Děkuji všem a přicházíme k bodu 12. Ano, takhle je to správně. Eh, to je agenda pro adekvátní, bezpečné a přiměřené důchody. Tady je zpravodajem Thomas Mann. U těch, kteří odcházíte, prosím vás, podcházejte tiše, aby Tomas nemusel, nemusel křičet. Děkuji, paní předsedkyně. E, ta e, agenda pro e, bezpečné přiměřené udržitelné spolehlivé důchody. Máme nyní bílou knihu a k tomu máme díky tomu dobrou možnost a rovněž eh, mezi těmi dvěmi výbory. Jednak spolupracujeme právě s výborem pro zaměstnanost a dobrá zpráva je, že jsme si jednak vymysleli, měřili rozsah vlastních pravomocí a jednak i ty společné, kde zasahujeme obojí. 150 pozměňujících návrhů jsem dostal a zjistil jsem, že vlastně je tam mnoho průřezových oblastí. Eh, první eh, pilíř, to jsou eh, ty právně stanovené povinné důchody, tam 10, 18, 23, tam s tím souhlasím kolega Karins, tam mohu rovněž vyjmenovat pár příkladů. Sociální demokraté, tam mám problém s kolegou Kutašem, kde je poslanecí návrh, který přišel s poslanecí návrhem 13, který vyzývá členské státy, aby které ještě nepřizpůsobili eh, důchodové systémy eh, svým demografickým systému. To rozhodně odmítám, tady nejsem schopen se s tím stotožnit. 121, e, to je další problematický pozměňující návrh. Tam se propojuje odchod důchodový věk e, s e, průměrným věkem dožití a prognostiko v té oblasti to ne. Ale Ole Ludvigson, tam jsem měl radost, to je stínový zpravodaj sociálních demokratů, který jak v první Jsi tady, Ole. Přizpůsobil se mému uvažování v prvním i třetím pilíři. 7, 24, 27, s tím souhlasím. To se týká prvního pilíře. Tam rozhodně e, uvažujeme stejným způsobem. EKR, kolega Kamal. Ano, tam souhlasím u prvního pilíře, u devítky, patnáctky a dvacet dvojky. Tam je to skvělé. To uvažování přesně ladí s tím, s čím přicházím. Filip Lambert za zelené. Tam jsem si všiml, že máš mnoho podrobných pozměňovacích návrhů s velkou jejich částí, jsem schopen souhlasit. Dva až čtyři, tam problém nemám, ale 19, tam určitý problém je, ale to se snad dá vyřešit bilaterálně. Um, pak Thomas Handel, tam máme celou řadu pozměňovacích návrhů. První pilíř, tam nemám problém. U druhého, třetího pilíře bychom se k tomu ještě měli vrátit. Ale tam, co se týká těch státních důchodů, 6 a 14 velice přínosné, 24 tam je problém, to je příliš určující podle mě. A 11 a 12 tady eh, od Sharon z Alde si myslím, že to by spíš patřilo do druhého, třetího pilíře, ale to se ještě určitě dá eh, příslušným způsobem vyřešit. Pak eh, druhý pilíř, to jsou ty podnikové důchodové systémy, tam EPP, jak Danuta, tak Korin předložili celou řadu pozměňujících návrhů, ale já prakticky se všemi jsem ochoten souhlasit, i když s tou menšinou ještě se možná dá něco řešit. Eh, Kamal, stoprocentní souhlas, mám velikou radost. Celý přeskum eh, směrnice o důchodových systémech eh, EPO RPR, to je rozhodující záležitost. Vím, že celý výbor na to někdy pohlíží trochu jinak. 38, 40, 49, 63, ano. Milý Filipe, zelení, eh, 46, to je podmiňovací návrh, se kterým mám problém. Regulatorní harmonizace. Tady rozhodně vycházíme z jiného pohledu. Já jsem proti harmonizaci, proti právní úpravě. Hovořili jsme například o praxi eh, podnikových důchodů v odvětví bankovnictví, například v Bruselu to rozhodně není jednoduché. Ta úprava musí být rozumná a reálná, uplatnitelná. Pokud by byly nutné velké investice, aby byl druhý pilíř zaveden, tak potom by určité penzijní systémy podnikové přestaly existovat a tím to hasne. Takže to je obtížné. Nepotřebujeme solvenci dvě, abychom to integrovali to tam se snažíš zatáhnout do toho obrázku. Ale samozřejmě, e, že se můžeme podívat na to, zda by e, někde tam či onde se nedalo něco dodatečně upravit a to ale můžeme vyřešit kompromisy. Ještě deset kompromis. Tam snad by se ho dalo dosáhnout. Pak ještě bych Filipovi za zelený rád řekl 55 tam jsem ochoten to akceptovat. E, celoevropská minimální harmonizace, co se týče vlastního kapitálu. S tím ale by byla obtíž, to ještě doufám, že se domluvíme. 70. Tam přesně nechápu. Zdaj si pro e, solvenci dvě, nebo proti. To možná si ještě můžeme vyřešit, třeba i v následující diskusi. Obecně ale vidím velkou většinu pro to, že na druhý pilíř se Solvency 2 uplatnit nedá. A pak ten model holistického um, účetnictví, tam se mně zdá, že ano, máme určitého společného jmenovatele 101, 110, a ještě jeden návrh, tam se to určitě podaří. ALDE. Celá řada pozměňující návrhů, která jasně hovoří o tom těžišti té otázky druhého pilíře, že vám na tom záleží. Já souhlasím. 24, 51, 81, já je všechny nevyjmenuji, ale Některé jsem chtěl vypíchnout, které mi připadají důležité. Sociální demokraté, Ole Ludvíkson. Tam rovněž hovoříme stejným jazykem. Zejména důležité bylo eh, jak s 67, eh, 82 postupovali němečtí kolegové. Jsou proti přeskumu eh, směrnice UAP, s tím souhlasím. Ale u Tomase Hendla u 47 a 52 mám problém, který e, místo doporučení by rád e, viděl směrnici, ale to je v protikladu k většině ostatních politických skupin. E, takže naštěstí ale zamítá Solvency 2. A pak třetí pilíř, to je soukromé připojištění. Tady souhlasím s návrhy Danuty, Korin a Fansary z EPP, EKR Kamale. I zde jsem ochoten podpořit vše až na 112, kde se hovoří o redukci prvního pilíři, že ve prospěch druhého třetího, ale naše penzijní systémy jsou natolik rozdílné, že se to takto naformovat nedá. Ale Ludvík, tady souhlasím, ale je tady pár detailů, například u 33 eh, propracování eh, kodexu chování, tam možná dospějeme ke společné linii. Eh, právní úprava, ano, já chápu, o co ti jde, ale jde o učení priorit a nějakým způsobem určitě se dá to ještě propracovat. Třetí pilíř u GUE. Tady souhlasím s Tomasem Hendlem, ano, 114 až 117 a dokonce i 131. Ale znovu Eh, ty kodexy chování. Tady jsme si příliš vzdáleni. 125 například, tady tu možnost nevidím, že by se to dalo přijmout. A závěry. V mnohých oblastech jsme si vlastně průřezově politickými skupinami zajedno, eh, například tím, že nejsme pro eh, solvenci dvojku, že by to nedávalo smysl. A tím vysíláme pozitivní signál vůči těm, kteří eh, vidí, jak to v praxi vypadá u podnikových eh, penzijních systémů. Se sociálními demokraty, s ALDE, se zelenými a eh, až na pár výjimek i z EKR. U GUE, zejména u druhého pilíře, bohužel já to koncipuji zcela jinak a exkluzivní kompetence při uplatňování Solvency 2, to jsme si eh, tady vydobili, to považuji za důležité, společná eh, směrnice eh, s Rio. Jsem rád, že došlo k dnešní diskusi, že to máme na programu a těším se na další práci na nutných kompromisních návrhech doufám, návrzích doufám, že se to se stíny vše podaří dovést k úspěchu. Mám tady ještě pár věcí, které mi připadají, ehm, že se musí vyřešit, ale zatím mi to bylo vše. Eh, děkuji. Děkuji. Děkuji. Kromě stínových zpravodajů je tady ještě někdo, kdo se hlásí o slovo? Sylvie? Ještě někdo? Nevím. Ne, ještě ne. Takže přihlaste se, pokud se chcete vyjádřit, protože máme opravdu velmi málo času. Za frakci SD Ole. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám pět bodů, na které bych rád upozornil. Především si myslím, že je důležité zdůraznit, že hlavním klíčem k řešení demografické rovnice je, že musíme zvýšit věk pro odchod do důchodu, musíme přijímat ovšem opatření v reálném čase, musíme zlepšovat pracovní prostředí i školení a vzdělávání v tom smyslu, aby lidé byli schopni opravdu pracovat až do toho zákonem stanoveného věku pro odchod do důchodu, protože mnozí jsou nuceni odejít dříve. Dále, nikdy nedosáhneme udržitelného penzijního systému, pokud nebudeme mít vyrovnanější trh práce a lepší hodnocení a zohlednění těch období života, kdy se musíte starat o děti nebo o seniory. Za třetí, komise chce zvýšit ochranu zaměstnaneckých penzí pracujících pokud eh, zaměstnavatel upadne do platební neschopnosti. A potom zde máme ta soukromá pojištění v rámci třetího pilíře, kde toho musíme udělat mnohem více. Musíme určitě zlepšit informovanost, aby se zvýšila ochrana spotřebitelů. Za páté, komise zdůrazňuje vývoj individuálních eh, penzí a dohledových služeb nad těmito soukromými důchody. Ale já si myslím, že by bylo důležité pracovat eh, tak, aby se na evropské úrovni sladily národní systémy, protože pokud ve svém pracovním životě pracujete v několika různých evropských zemích, eh, tak eh, by mělo být jednoduché získat přehled toho, jaké penzijní nároky jste si vytvořila. A je to důležité pro fungování vnitřního trhu. A teď se dostáváme k nejhlavnější, nebo tedy k hlavnímu bodu této debaty, a sice co uděláme s kvantitativním aspektem, když budeme mít tedy ten svůj dohledový přístup eh, k penzijnímu systému. Bylo zde zapojeno opravdu spoustu aktérů, některé argumenty byly uh, trochu příliš zjednodušující. Já si myslím, že se musíme pokusit vyvážit eh, různé požadavky. Na jedné straně komise ve své bílé knize říká, že směrnice o zaměstnaneckých penzích eh, musí usilovat o vytvoření rovného pole v rámci solvence 2. Ovšem kvantitativní aspekt eh, musí být vzat v úvahu také. Nicméně to není přijatelné a ve svých pozměňovacích návrzích já rozlišuji mezi pojišťovnami a dalšími společnostmi. Přímé uplatňování Solvenci 2 v případě platební neschopnosti by bylo problematické pro zaměstnance a to je břemeno, kterému bychom se určitě měli vyhnout. Musíme být pragmatičtější a musíme dosáhnout lepší rovnováhy ve své přípravné práci, pokud jde o dohled nad eh, penzijními systémy, nad systémy zaměstnaneckých penzí. A pokud jde o kvantitativní požadavky, tak eh, jejich eh, zjednodušení nebo tedy zpřehlednění by umožnilo lepší fungování těchto věcí, těchto systémů. Pokud chceme zarušit bezpečnost eh, penzí, tak musíme uplatnit zcela jiný přístup, který se liší od přístupu v rámci Solvenci 2. A musíme provést hodnocení dopadu kvantitativní stránky věcí. Kvantitativní požadavky na úrovni EU, k těm se tedy přistupuje s určitou dávkou skepse. A studie EOPA není dospěla k závěru v tomto smyslu a myslím si, že musíme být velmi opatrní, pokud nebudeme mít přístup založený na faktech. Mnozí pracující zaznamenají velké ztráty, nebo zaznamenali velké ztráty, když jejich důchody byly zasaženy tou krizí v letech 2008 a dále. Nechceme, aby se něco takového opakovalo. Chceme, aby důchodové systémy byly spravovány způsobem, který zajistí, že i když na finančních trzích budou velmi nízké výnosy, tak budete schopni přežít. Chceme, aby instituty pro zaměstnanecké penze hrály své, svou úlohu, pokud jde o stabilitu penzijních systémů, protože to je základ eh, celého systému a proto se musíme zaměřit na regulaci těchto institutů. Aktualizace směrnice o zaměstnaneckých penzích by měla vytvořit eh, vnitřní trh, který bude fungovat eh, hladčeji a musíme mít vyváženější systém zaměstnaneckých penzí. Rád bych poděkoval zpravodaji za skvělou analýzu pozměňovacích návrhů a za skvělou práci a těšíme se na produktivní diskusy o kompromisních pozměňovacích návrzích. Děkuji. Za Alde Sophie Inveld. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodaji za jeho poznámky k pozměňovacím návrhům. Já se těším na společnou práci a na kompromisní návrhy, které budeme společně vytvářet. Je zde pár věcí, které bych ráda zdůraznila. Myslím, že se ubírám stejným směrem jako můj předřečník. V Nizozemsku máme systém penzijních fondů. Spíše než tedy systém pay as you go a Vždycky říkáme, že máme jeden z nejlepších, pokud ne ten úplně nejlepší systém na světě. To ovšem neznamená, že je zcela prost slabin a myslím si, že nedávno se ukázalo, že v době finanční a hospodářské krize jsou fondy zranitelné. A já si myslím, že často jsme slepí k tomu, že rizika nejsou rovnoměrně rozloženy mezi generacemi. Mladá generace, ti budoucí penzisté, ti jsou ohroženi vyšším rizikem a přitom jsou málo zastoupeni na úrovni, kde se rozhoduje. Nejsou to politici, protože jsou příslušníci jiné generace, nejsou v odborech, nejsou v zaměstnavatelských organizacích. Tam jsou lidé, kteří jsou méně ovlivněni celou věcí než ta mladá generace, o které pořád hovoříme. Minulý týden jsme diskutovali o tom, že Nizozemská studie ukázala, že eh, člověk, kterému je 25 let, eh, platí stejnou část do penzijního systému, ale po více let a dostane z penzijního systému méně než od spolupracovník, který je o 20 let starší. A to je velmi nespravedlivé a myslím si, že v celé debatě se na tyto věci příliš málo upozorňuje, stejně jako na to, že zde existují jiné pracovní vzorce. Spousta lidí totiž není členem kolektivních penzijních fondů, nejsou tam zastoupeni. E, v Nizozemsku máme 16 milionů lidí a téměř 1 milion dobrovolně nebo nedobrovolně pracuje, nezávisle, jsou samostatně vydělečně činní a nejsou nikde zastoupeni. Já hodně souhlasím s tím, jakým směrem se zpravodaj ubírá. Nemyslím si, že někdo v této místnosti nikdy nenavrhoval, aby se pravidla Solvence 2 vztahovala plně také na penzijní fondy, ale myslím si, že bychom do debaty měli vnést otázku rizika a měli bychom se bavit o tom, jak zajistíme, aby penzijní fondy byly stabilní a to nejen v zájmu současných eh, důchodců, ale také v zájmu budoucích delegací, příštích delegací. A je zde celá řada elementů, kde bychom možná mohli uplatnit stejnou logiku jako v Solvenci 2. Musíme být na paměti to, že když přijde například na pojištění, tak hovoříme o tom, že rozložíme riziko mezi těmi, kdo mají pojistku a těmi, eh, kdo jsou tedy akcionáři. Ale jde také o to, abychom rozložili riziko mezi různými generacemi. Je zde také rozdíl mezi tím, jakou úroveň rizika přijímáme, nebo tedy máme za přijatelnou, pokud jde o různé systémy. A to je také aspekt, který nám v debatě chybí, podle mého názoru. Ráda bych tedy dospěla ke kompromisu, který vezme v úvahu tyto aspekty, myslím si, že jsme všichni předložili pozměňovací návrhy, kde se do nekonečna opakuje, že nechceme, aby se uplatňovala Solvence 2. Myslím, že se můžeme snadno dohodnout na tom, že zde musí být nějakým způsobem zajištěno, že se nebude nezodpovědně riskovat, protože potom by za to museli zaplatit příští generace. Děkuji. Děkuji za zelené Filip. Děkuji, chci poděkovat eh, Tomasovi. Eh, děkuji za ten strukturovaný způsob, eh, jakým jste vysvětlil svůj přístup k pozměňovacím návrhům a já bych poukázal na některé z rozdílů, které mezi námi jsou. Nejprve k tomu, co řekla Sophie v té diskuzi o solventnosti 2. I když si můžeme myslet, že solventnost 2 je špatný nástroj, že nenabízí dostatečnou jistotu, tak anebo když řekneme ano, nabízí dostatečnou jistotu, ale není ho možné aplikovat na důchodové eh, fondy, protože si myslíme, že důchodové fondy jsou eh, specifickými fondy na rozdíl od jiných dlouhodobých eh, investic. Pro mě je to trochu zvláštní přístup. Já si myslím, že stejná pravidla by měla platit pro stejná rizika. A my vlastně chceme, aby ty penzijní fondy především byly velice silné, aby dokázaly dostat svým závazkům, protože jinak nebudou mít smysl. A zde chci říci Tomasi, že se asi shodneme, dokážeme se shodnout eh, a shodneme se i na tom budoucím směřování, což by mělo zajistit naplnění základního cíle a tím je jistota a bezpečnost. Mluvila o tom i Sophie. Na druhé straně zaznívají hlasy, že chceme zajistit důchody, ale nechceme za to platit. Ano, pokud chcete zajistit nějakou investici, chcete, aby investice byla zajištěná, tak je za to určitá, je třeba za to zaplatit určitou cenu. Nic není zadarmo, takže jsou s tím spojené jisté náklady a pokud chceme do, dostat toho výsledku, chceme zajistit ten výsledek, no tak na to musíme zaplatit, musíme počítat s jistými náklady. Pak je tady jeden drobný rozdíl mezi námi, který se týká toho, že jediný způsob, jak zajistit, eh, že budou fungovat důchody z prvního pilíře, je to, že rozšíříme eh, délku pracovního života. Tady bych navázal na to, co řekl Ole Ludvigson. Jedním eh, z velkých problémů tady v Belgii je ne to, že 65 let není dostatečný věk odchodu do důchodu, ale to, že lidé ve skutečnosti odcházejí do důchodu mnohem dříve, ten průměr je asi 58 let v Belgii. A to je šílené, to samozřejmě fungovat nemůže. Mojí prioritou tedy je zajistit, aby lidé mohli plně pracovat. Můžeme teoreticky uvažovat o prodloužení pracovního života Samozřejmě, že pracovní život jednotlivců se může lišit, diverzita tady je, mluvila o tom i Sofie a k tomu by se měly přizpůsobit ovšem všechny pilíře, nejenom jeden. A pokud má být první pilíř udržitelný, tak buď to budeme méně vydávat, nebo budeme eh, schopni navýšit příjmy. A to formou příspěvků, formou daní a tak dále a tak dále. Ale hm, samozřejmě neexistuje nějaký jediný všelek. A pak ještě jedna věc. Mm, těším se na další diskuzi a doufám, že se připojím k většině, která podpoří tento návrh. Paní předsedkyně na, za EKR, pan Kamal. Pan Kamal, děkuji. Já myslím, že jednu věc bychom měli přivítat a to, že eh, se tady objevuje konsenzus eh, k řadě záležitostí. I já to eh, vítám. Jsem rád, že i Filip je takto připraven ke konsenzu stejně jako já. Pokud jde o tu důležitou věc, kterou jste zmínil, a to je to, že komise se snaží zasahovat do národní systému, možná tam, kde by neměla. Na druhou stranu eh, souhlasím s tím, že naše penzijní systémy, systémy musí být dostatečně odolné, ale nevím, zda to regulovat z evropské úrovně. Ale jak už řekli předřečníci, měli bychom se pokusit eh, prodloužit eh, pracovní život eh, a nezvyšovat zátěž na veřejné finance. Já jsem se to snažil sformulovat v návrhu 112. Měli bychom jednat odpovědně, jakožto politici, měli bychom podporovat lidi k tomu, aby se chopili odpovědnosti, aby se spořili, ne že chceme úplně eh, jaksi nechat eh, občany svému osudu, to neříkám, ale myslím, že by tady měla existovat určitá mm, individuální odpovědnost a i v naší zemi se vede diskuze o tom, jak podporovat lidi v tom, aby uvažovali o své dlouhodobé budoucnosti eh, a nákladech na život v pozdějším věku, ve starším věku. Samozřejmě, že nesouhlasím s některými kvantitativními harmonizovanými standardy, doufám, doufám, že eh, komise eh, s tím bude souhlasit. Také mě ovšem těší, že eh, důchodové mm, fondy a pojišťovny, a tady je to zajímavé, protože je to provázané se solventností 2 a shodnou se na tom zaměstnavatele i odbory, že důchodové fondy jsou vlastně dlouhodobou investicí, která by měla být jak si měla mít jasná pravidla, pokud jde o odpovědnost. A e, přitom tady jsme zatím e, tento problém v případě bank nevyřešili, kdy e, se banky, které jsou nesolventní, podporují podporují z veřejných prostředků. I několik let po pádu Lehman Brothers jsme vlastně tento problém nevyřešili, vyřešit ho musíme to mi připomíná další diskuzi o důchodovém pojištění, kde eh, se zdůrazňoval právě ten dlouhodobý eh, aspekt. Takže myslím si, že o těchto věcech bychom měli diskutovat dále. Měli bychom najít nějaký přiměřený, uměrný eh, způsob, jak zajistit ehm, příslušné a potřebné záruky a doufám, že v tom nebudou pak nějaké ideologické neschody. Jinak jsem rád, že komise by měla používat osvědčené postupy, eh, chci posílit jednotný trh v otázce přenositelnosti, protože nám je jasné, že 40 let lidi nebudou pracovat u jednoho zaměstnavatele v jednom místě, že lidé prostřídají 7, 8 pracovních míst, jak tomu bylo v mém případě. Ne, že by to byla pracovní místa špatná, ale zkrátka jsem chtěl se posunout dál. Eh, žil jsem, pracoval jsem eh, stejně jako jiní lidé v různých zemích a chceme si nést své důchodové nároky s sebou. Takže Těším se na další diskuze se, s panem zpravodajem i tínovými zpravodaji. Paní předsedkyně, děkuji. Tomas Handl tady není, takže Silvi, prosím. Děkuji, Tomasi, za veškerou odvedenou práci. V podstatě už nemám, co bych dodala, možná dvě, tři věci. Za prvé, Myslím si, že se asi všichni shodneme, že je potřeba posílit zajištění důchodů, ale ceny by měly zůstat rozumné, přiměřené. Také musíme být opatrní, abychom nesměšovali všechny věci mm, dohromady. Mluvíme o pojištění, tady bychom měli být pragmatičtí spíše než ideologičtí také eh, hodně souvisí s mobilitou v pracovním životě. Na to nezapomínejme. Jeden z těch ehm, prvků systému je, že lidé mají možnost pracovat v různých členských státech, v různých zemích a dnešní situace vypadá tak, že lidé se stěhují za prací, ale většinou kvůli neblahé situaci například na jihu Evropy, ale není tomu tak eh, bych si dobrovolně, že by se chtěli přesouvat do jiných států za jinou zajímavou prací. Třetí věc, o které se chci zmínit, já jsem se podílela na práci eh, na vytvoření dozorového orgánu a proto chci říci, že třeba posílit kontroly, které může vykonávat dozorový orgán při stanovování pravidel. Nevím tedy, jestli bychom v této eh, zprávě eh, neměli najít eh, nějaký způsob, jak zajistit lepší kontroly u těchto fondů, tak abychom pracovníky a jejich důchody ochránili. V tom je třeba všem spolupracovat s pojišťovnami a e, společnostmi. Jinak děkuji za práce panu zpravodaji a doufám, že příspěvek parlamentu bude pro komisi důležitý. Nevím, jestli tady komise je, já doufám, že sleduje diskuzi v Evropském e, parlamentu. Paní předsedkyně, děkuji, vy já prosím. Je dat že mi dáte de gelegenheid Děkuji. Děkuji, že mě dáváte tu příležitost, paní předsedkyně. Já rovněž doufám v dobrou kvalitní spolupráci s eh, hospodářským výborem. Rozdělili jsme si ty kompetence, ale zdá se, že o těch kompetencích sociálního výboru zde vlastně moc řečeno nebylo. Dobrá. Eh, hovoříme o té smlouvě, ale e, s Tomasem Manem se určitě nějak dohodneme. Ale je tady pár nedorozumění, které bych ráda vyjasnila rovněž v souvislosti s tím, co řekla Sophie. První pilíř a hovořím o nizozemském systému. První pilíř je ten nejdůležitější. V Nizozemsku rovněž e, paní předsedající, tady si myslím, že by to mělo patřičným způsobem zohledněno, protože i v celoevropském měřítku je to ten zásadní pilíř. Jde přece o to, jak nahlížíme na první pilíř. A Tomás Mann a já tvrdíme, že pokud budeme mít více občanů, kteří budou déle zdraví, tak to znamená, že ti ostatní, kteří stále ještě pracují, budou platit za uh, Um, a financovat penze ostatních v prvním pilíři. A pokud vlastně nemáme tento úmysl a nebudeme ty příspěvky zvyšovat, tak ty důchody budou nižší, ale to protiřečí strategii 2020, kde se hovoří, že všichni by takovýto přiměřený důchod měli i mít. Takže tady právě proto my říkáme, že nezávisle na tom, co se bude dále dít, jak se situace bude vyvíjet, musíme šetřit v rámci každého pilíře a nepřenášet tu zátěž pouze na další generace. Druhý pilíř. To je systém, kde zaměstnanec i zaměstnavatel se eh, chopí té zodpovědnosti společně, aby k tomu prvnímu pilíři ještě něco přidali. Eh, milion občanů, kteří jsou samostatně výdělečně činní, například v Nizozemsku, ale ti, Sofie, do toho nespadají. Ti se pak musí um, uchýlit ke třetímu pilíři, pokud si chtějí připlatit ke svému důchodu. Protože právě tam musíme zajistit, že ten třetí pilíř jim to patřičným způsobem pak umožňuje. A nyní ten různý způsob propočtu důchodu na základě příspěvku a na základě výkonu. Tady vlastně se vracíme k tomu, jak nadefinovat příspěvky. Nyní, jak kdy v situaci, kdy jsou trhy eh, velice eh, volatilní, tak eh, se to riziko vlastně odráží na tom, jak si s tím poradí zaměstnanec a zaměstnavatel. A Britové například už sáhli k tomu, že to začnou reformovat, že už vlastně mají takové přechodné systémy v rámci nadefinovaných příspěvků a um, toho propoštu na základě um, výdělku. A možná, že se s tou musíme poučit. A pak ještě další věc. Požadavek, o který zde bojujeme Lidé, kteří chtějí utvářet svou pracovní kariéru flexibilně, přecházejí se země do země, pracují v různých členských státech, že ta penze bude přenosná, ten důchodový fond. Já jsem rovněž byla pro a jde o to, abychom si nasromážděný kapitál v jednom penzijním fondu byli schopni převést do jiného penzijního fondu, aby nám rostl společně s tím, co budeme šetřit dál. Ale to už není nutné, protože ty nároky, které jsme si e, někde už našetřili, platí nikoli pouze v zahraničí, ale i uvnitř našeho původního státu. Ono už to platí. To není něco pouze latentního. A nemusíme ani už hovořit o tom indexování. To hovořím i e, směrem k Tomasi, že to platí i pro ty přestávky. Například pracujeme pět let a platíme do toho penzijního fondu e, a pak i do druhého pilíře pak to si můžeme rovněž přenést do jiného fondu, ale to, co nám platil zaměstnavatel, to zůstává v tom podniku a s tím se nedá nic počít. A to trvá po to pětileté období, že vlastně pět let, pokud pracujeme kratší dobu než pět let, tak jsme si vlastně vůbec nic ze strany toho zaměstnavatele tři a to se musí vyřešit, jak se to vyřeší celoevropsky. Aby to stejná kritéria platila v domovských členských státech i mezinárodně. Jinými slovy, eh, abychom eh, v těch 23 začali už šetřit na tu penzi, na ten důchod, a pak se musí o rok snížit to období a tím se nám zlepší podmínky pro modelitu. Pak jsem chtěla ještě říct, v tom prvním pilíři to spadá do e, nařízení 883, které se postaralo o to, že důchod, na který jsme si našetřili v jedné zemi, bude vyplácen i v nějaké jiné zemi EU a musíme být z toho, musíme mít tu možnost vydělat si na to penzi v tom i v jinom, eh, v jiném členském státě. A musí existovat i síť informačních systémů, který nám pomůže se v tom orientovat. Ty systémy eh, pro poskytování informací Eh, to je opravdu důležité. Důchodový věk, ano, je to důležitá věc, ale nikoli mm, přednostním způsobem. Máme tři lidi, všichni jsou starší než 55 a eh, jde o to, aby placovali dále všichni tři. Paní předsedkyně, Omlouvám se, že se snažím vás pohánět, ale máme tady mnoho práce ještě v rámci vývoje. Já sama jsem stínovou zpravodajkou pro Solvenci 2 a hm, Skinner je eh, v místnosti. Já asi jsem ta, která o tom ví téměř nejvíc, kromě Ivo. Filip Lambert nám řekl, že stejn, za stejná rizika, u stejných rizik by měla být stejná právní úprava a proto by měla platit Solvency 2, ale já chci říct, že to není stejné riziko a proto většina se vyjádřila pro eh, neplatnost Solvency 2, neuplatňování eh, má pravdu. A pro ty, kteří o tom nic nevíte, tak za prvé, eh, důchodové zabezpečení eh, v rámci vašeho zaměstnání je spíš eh, monolitnější, nemá, není tam ta diversita, jsou tam i určité záruky ze strany eh, vašeho zaměstnance, což není u pojišťoven, můžete si upravit smlouvu, u pojištění to tak není, můžete si pojistku z obou stran zaměstnavatele zaměstnance upravovat, u těch pojišťovnických produktů to neplatí, proto se jedná o rozdílné produkty, musí se na ně podhlížet vždy jinak. A rovněž nesmíme zapomínat na to, že zatím jsme ještě nevyřešili dlouhodobý balíček toho celoživotního pojištění u Solvency 2, takže vlastně je dobré si nejdříve ujasnit přesně, o co jde a tím předám slovo zpátky Tomasovi a prosím o stručnost, protože tam jsme přetáhli, takže už máme sklus rád, paní předsedající. Velice stručně děkuji všem za připomínky a jsem rád, že se v mnohých ohledech shodujeme. Neplat, nebude platit Solvenci 2, to je Eh, úleva je dobré. Eh, potřebujeme samozřejmě záruky a i u solventnosti musí tam být transparentnost, informační systémy a to funkční a poukazují na to, že se musíme soustředit i na to, že v současné době máme u těch podnikových penzijních systémů je, že máme politiku eh, nulového sazby Evropské centrální banky. A ty úspory těch penzijních systémů podniku často závisí na ratingových agenturách a tam Econ rozhodně se už snažil eh, přispět k tomu, abychom ty ratingové agentury trochu skrotili, aby měli to správné místo, protože když se snažíme něco ufinancovat dlouhodobě a chceme, aby to bylo udržitelné, tak to, tak to musíme zvládnout. Děkuji. Děkuji Ole, sdílím to, co nám tady přednesl a ty pozměňující návrhy rozhodně eh, jdou ve správném politickém duchu. Sophie, ta dimenze té mladé generace rozhodně stojí za zvážení, ale otázka je, zda to dát do druhého pilíře, anebo zda je to otázka e, toho základu. A ne, zaráží mě, že tady není nikdo trestán, e, když někomu nabízí jistotu a pak eh, jištění a najednou to tam není, zda to není trestný čin. Filipe, ano, chceme mít eh, solidní, robustní eh, systémy. Zátěžové zkoušky je něco, čím penzijní fondy i ústavy prošly. A máme, Saide, v mnohem společný pohled, ale je pravda, musíme se e, ujistit, že to neregulujeme přes příliš a jde o to, abychom mezi našimi dvěmi výbory to nějak sladili. Diskuse rozhodně zdá tedy hovořit o pěti letech, o e, jednom roku, zda tam zapsat 23 let jako ten vstupní věk ale to určitě ještě se vyřeší. Jsem rád, eh, že jsme v mnohem zajedno a roz... Eh, když se podívám směrem eh, k výboru EMPL, byl to opravdu skvělý kus práce, který jsme zvládli společně. Děkuji. Thank you very... Děkuji. Budeme hlasovat 18. a 19. února v hlavním výboru, potom 21. února proběhne hlasování a na plenárce bychom se k tomu měli dostat v dubnu. Tímto kolegům děkuji a přejdeme k dalšímu bodu na programu jednání. Předám také předsednictví Arlín, která bude předsedat až do obědní pauzy. Ještě chci připomenout, asistentům, aby seděli na místech, která jsou vyhrazena pro asistenty a nikoliv na místech pro poslance. Doufám, že to všichni slyšeli. Ještě jednou opakuji, asistenti, prosím, usaďte se na místa, která jsou vyhrazena pro asistenty. well, I see I have a... Tak vidím, že nás tady není mnoho, nicméně jsou to všechno poslance nesmírně kompetentní, odborně zdatní, abychom se poprali se zprávou pana Gigolda o směrnici o skipce P. Takže rovnou předám panu Gigoldovi slovo aby nám představil pozměňovací návrhy. Já jsem sama stínovou zpravodajkou pro socialisty, takže pak se také vyjádřím. Pane Gigolde, prosím, máte slovo. Pan Gigol, děkuji. Děkuji za slovo. Nejprve bych rád poděkoval kolegům za předložení pozměňovacích návrhů. Zítra bych jenom řekl, že proběhne zasedání stínových zpravodajů, takže se těším, že tam uvidím co možná nejvíce stínových zpravodajů, abychom mohli dále podrobně vše probrat. Teď bych prošel všechny ty pozměňovací návrhy, rozdělím to podle témat a vždy se k jednotlivým skupinám návrhu vyjádřím, případně dám určité návrhy na vytvoření kompromisních pozměňovacích návrhů. Nejprve pokud jde o odměňování, zde hlavním cílem je to, abychom sladili postoj Evropské komise se zásadou FSP, a zároveň, abychom sladili eh, svůj postup s postupem 4CRD. Pokud jde o to, co předložil pan eh, Mann, tak eh, ten vlastně dostojí tomu principu FSP 61 pana Šmita. I tento návrh trvá na sladění s FSP. Také jsme schválili separaci výkonných funkcí a odměňování, pokud jde o dotčené společnosti, ale v kompromisním pozměňovacím návrhu bychom měli zohlednit, že to možná nebude možné u malých eh, společností SKIP CP. Pokud jde o návrh 62, pan Balc eh, by si přál, aby byly mm, v otázce odměňování primárně odpovědní výkonní generální ředitele. A tady se také blížíme kompromisnímu návrhu společně s panem Schmidtem a jeho návrhem 61. Pokud jde o Balcův návrh 63, zde je návrh dát informace na internetové stránky. Pokud jde o postupech odměňování, s tím souhlasím. 64. pana Mana. Pan Man by chtěl v zásadě oslabit Eh, ten podíl fixních a proměných eh, celkových odměn pro správce, což si myslím, že by nás oslabilo při vyjednávání o čtvrté směrnici o kapitálových požadavcích, tudíž bychom navrhovali postupovat obezřetně. Návrh 65 pana Balce. Eh, zde se pan Balc přeje národní příslušné orgány, aby stanovovaly vhodný poměr mezi pevnou a pohyblovou složkou odměňování, což by mohlo ovšem vést k eh, určité arbitraritě. Pokud jde o 66, tak ten chce přenést to odměňování eh, do odpovědnosti finanční skupiny, což je podle nás trochu riskantní, protože by to v zásadě mohlo vést k takové situaci, že interně eh, by se ve společnosti špatně nastavily pobídky. 67, 68. Oba dva tyto návrhy um, zásadě jsou eh, podpořitelné, ale myslíme si, že fondy eh, SKIP CP jsou jiné než alternativní investiční fondy. Jsou to fondy, které oslovují nejširší veřejnost a tudíž by měly eh, mít co možná největší míru ochrany spotřebitelů. Pokud je o 60, 67. pana Švita, tady dochází k určité opravě, což je dobře. Návrh číslo 70 pana Kamala chce zjistit, zda by eh, nebylo lepší pro menší společnosti oddělit ty odpovědnosti za odměňování. My si myslíme, že je to správný přístup, eh, že je třeba jasně říci, kdo je eh, malý subjekt, kdo není malý subjekt a zařídit se podle pokynů agentury ESMA a tak bychom mohli definovat to, co je to slovo vhodné, appropriate. Ale v zásadě se shodneme, pokud jde o jednotlivé kategorie personálu, pracovníků, tak tady, se, tady jsme se snažili najít formulaci, která by ošetřila eh, co možná nejvíce z těch, kdo rozhodují v této oblasti. Tady máme různé návrhy na změnu této skupiny. Například Said eh, používá termín zaměstnanci, employees. My musíme mm, ověřit, zda tím technicky nevylučujeme některé aktéry, kteří e, jsou vlastně jenom de facto zaměstny. Musíme to ještě ověřit. A to se týká také návrha, návrhu pana Balce a Šmita, aby se to skutečně týkalo těch správných e, osob a nevznikl tady nějaký e, manevrovací, zbytečný manevrovací prostor. Pak jsou tady další eh, pozměňovací návrhy, například 122 Arlen McCarthy, který podporuje postupné odstraňování v oblasti skip CP. Pak je tady pozměňovací návrh Oleho Šmita a Tomase Mana, 121 a 123. Zde budeme muset ještě vést další diskuze. Ole Schmidt navrhuje provést podrobnou studii v této oblasti. O tom je potřeba ještě diskutovat se stínovými zpravodaji. Pokud jde o opětovné využívání, můj návrh 19 a další návrhy kolegů Tomase Mana, Jean-Paul Gozese, Eh, Wolfa Klince 72, 73, 75 a Balc eh, McCarthy Esaja návrh 108 do 20 a další návrhy, nebo Jensen, návrh Jensen, Ole Schmidt 110, eh, tak podstatě to je odmítnutí toho opětovného použití. Možná tady došlo k nedorozumění, proto já svůj návrh stahuji a pokusíme se eh, sladit náš postoj a vytvořit kompromisní pozměňovací návrh. Nyní, co se týče eh, povinnosti depozitáře, tak eh, tady máme celý seznam záležitostí, které souvisí s otázkou odpovědnosti. Je tady předně návrh eh, Saida Kamala 76, kde si pan Kamal přeje vyškrtnout eh, ty segregační požadavky, segregační požadavek eh, mezi vlastními aktivy a aktivy SKIP CP. Nevím, jestli by to nevedlo k situaci regulační jaksi, náhodnosti na různých trzích. 77 a 80 ehm, pana Balce a Goze se tady děkuji oběma předkladatelům, protože jsme dnes oslavili 50. výročí Elizy a oni k tomu předložili úplně stejný pozměňovací návrh, což ukazuje na neskutečně úžasnou spolupráci Francie a Německa. Návrh 83 v eh, podobném duchu opět eh, příklad eh, úžasné spolupráce tandému týmu. Pokud je o 77 a 80, tyto pozměňovací návrhy chtějí rozšířit definici eh, opatrování. Já si myslím, že to je dobře. 78. ta chce navrhnout termín aktiva s termínem finanční nástroje. K tomu máme další pozměňovací návrh paní Luling který chce, aby nehotovostní nástroje, eh, nepeněžité nástroje eh, bylo slovo, kterým se nahradí původní aktiva. Musíme to ještě ověřit, abychom se nedostali zase jinde do potíží. 72, 73. Eh, Jean-Paul Gozes a pan Balc, tak zde si předkladatelé přejí oddělení, které by mělo být důležité, že by eh, ta, v tom případě, že by segregace nebyla povolena legislativou třetí země. Musíme zjistit, eh, jak to vypadá v tuto chvíli v radě, abychom neoslabili ochranu spotřebitele. Také se ještě ověříme, co se zde přeje komise, která zatím není příliš ochotna se tímto směrem vydat. Pak je tady celá řada pozměňovacích návrhů 84 až 90 pana Balce, Gozase, Saida Kamala, Anny Jansen a Oleho Šmeta a Tomase Mana eh, které se liší jenom drobně určitými niancemi. V textu komise máme určité výjimky, pokud legislativa třetí země nesplňuje určitá kritéria pro delegování, ale pokud není možné zmírnit tuto situaci segregací. Pokud bychom se zbavili té segregace oddělení, tak bychom podkopali ochranu spotřebitelů, protože zpětné získávání aktiv by mohlo být úplně nemožné. Na to poukazuje návrh pana Balce, Gozese a Kamala takže bychom spíše navrhovali jít eh, cestou kompromisního návrhu Oleho Šmita a Anny Jensen, které si přejí nastavit takové režimy, které by ochránily před dalekosáhlým použitím tohoto požadavku. Ale pak bude možná třeba definovat, jak by takové režimy vypadaly. Pokud jde o tzv. způsobila aktiva, tak tady máme celou řadu pozměňovacích návrhů Saida Kamala a Oleho Šmita. 92 až 94 a 116 a 117. Tady se domnívám, že s tím můžeme souhlasit, můžeme podpořit tyto návrhy, zpracujeme k tomu kompromisní pozměňovací návrh v souladu s textem Rady kde se implementují požadavky MIFID, pokud jde o dozorové a kapitálové požadavky a myslím si, že by bylo tedy dobré sem také začlenit centrální banky, jak navrhuje Anny Jensen. Nyní. Tady máme ten horký brambor a to je ta otázka, zda bychom měli umožnit eh, výkon odpovědnosti v případě pod opatrovnictví ve třetí zemi. Tomu je tady celá řada pozměňovacích návrhů 97 až 103. Kamal, Esaja, Oli, Aniensen, Oli Schmidt, Astrid Luling. My jsme se sešli také s poslanci výboru pro průmysl, protože to je citlivá otázka a ta mm, schoda zatím vypadá tak, že řada kolegové, kolegů říkají, že bychom měli oslabit ten přísný režim odpovědnosti, jak ho navrhuje komise, ale myslíme si, že to je přece jenom nebezpečné území, protože když si spotřebitel kupuje skip CP, tak nemusí nutně vědět, že některá z těch aktiv jsou v podopatrovnictví v třetí zemi a že ta odpovědnost je tady mnohem nižší, což může následně vést ke ztrátě eh, vlastnictví. Ani eh, rada se nevydává takto daleko a já si myslím, že parlament by neměl být eh, tím, kdo žádá menší ochranu spotřebitelů. Proto si myslím, že je potřeba zde zpracovat kompromisní pozměňovací návrh, který by v podstatě vycházel z návrhu 97 Saida Kamala, ale k tomu bychom ještě doplnili požadavek, že relevantní zprávcovská eh, společnost musí být pojištěna proti rizikům, Eh, která souvisejí s odpovědností, selháním odpovědnosti v případě subopatrovnictví v třetí zemi. To znamená, že tím bude konečný spotřebitel ochráněn, ale naším cílem eh, na druhé straně zase není eh, vyloučit určité země nebo investice, kde by existovaly požadavky na to, že nástroje musí být v opatrování, ale nesouhlasíme s tím, že to riziko by se v takovém případě mělo přesouvat na spotřebitele. A teď bych se podíval na, na sankce. Tady parlament, pardon, komise žádá přísnější režim a harmonizace. My v podstatě nežádáme nic jiného než sladění postoje mezi parlamentem eh, v tomto případě a se společným eh, postojem k CRD a CR, CRD 4. Chceme rovná pravidla eh, hry jsme skeptičtí, pokud jde o pozměňovací návrhy, které si přejí oslabit tento společný postoj tím, že říkají, že toto je národní kompetence a že bychom tady měli nastavit příliš velký a manevrovací prostor. Mám na mysli první část návrhu 124 Oleho Šmita, kde se umožňují případně trestně právní sankce, s tím souhlasím, ale druhá část e, dává prostor členským státům, příliš velký prostor členským státům a tady jsem skeptický. To též platí o některých dalších pozměňovacích návrzích, které si přejí příliš um, se umožnit rozdíly mezi členskými státy. Mám na mysli návrhy 126, 127, kde souhlasím s panem Šmitem, Objevují se pak všem další návrhy 128, kde ten strop pro sankce by měl být nastaven pro uh, eh, ceřiné společnosti. Je tady desetiprocentní eh, strop eh, Což ovšem může být nebezpečné, že společnost by se takto ochránila před nějakou větší sankcí, když by to byla velká společnost, protože by jako měřítko použila pouze jednu ceřinou společnost, což by, jak říkám, mohlo mít negativní dopady následně. Pokud jde o návrh eh, 131 eh, o informátorech, je to návrh pana Klince. Myslím si, že to je třeba také souladit a pokud jde o výroční e, zprávy, tak zde se domnívám, že otázka odměňování by měla být e, probírána transparentně. Z tohoto důvodu tedy neříkáme, a o tom je potřeba ještě diskutovat s Tomasem, to se týká návrhu 118, pana Mana, kdy se mluví o tom, že ten systém je těžkopádný, ale my tuto informaci nemáme v prospektu nebo ve sdělení o klíčových eh, informacích. My eh, toto chceme zakomponovat do výroční zprávy a tady si myslím, že to není příliš eh, zatěžující požadavek, takže to možná je jenom drobné nedorozumění. Pokud jde o návrh 120 Arlín, ten se ubírá dobrým směrem, ten se nám líbí. Můžeme o tom ještě dále diskutovat, ale musíme být opatrní, aby požadavky na eh, sdělení klíčových informací nešly příliš daleko, protože pak by celý ten eh, materiál ztratil smysl. A poslední věc, posílení těch ochranných valů, pokud jde o depozitáře na jedné straně a zprávcovské eh, společnosti a skip CP na straně druhé. Tady si myslíme, že to, co dělá Spojené království, je dobré a podporujeme tedy návrh Saida Kamala 109 a 111. Takže tak toto tady vypadá. Ten současný pohled na ty pozměňovací návrhy můžeme o tom dále diskutovat na zítřejší schůzce stínových zpravodajů a zajímají mě samozřejmě vaše názory, vaše argumenty eh, k vašim pozměňovacím návrhům či návrhům ostatních kolegů. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Takže si teď vyslechneme stínové zpravodaje, kteří tady teď eh, jsou a jak už zaznělo, další příležitost bude zítra na jednání stínových zpravodajů. Nejprve se eh, zeptám, zase chce vyjádřit Tomas Mann. Eh, Děkuji. Nejdříve blahopřeji zpravodajovi Svenu Myslím si, že eh, z velké části je schopen dosáhnout většinového přístupu, ale z rámci za EPP máme pár kritických postřehů. Totiž nechceme tady úpravu, která bude přes přílišná. Sven tady právě rozvedl, že je ochoten vzít pozměňující návrhy v eh, Esaji, i tak a tak dále, ale paní Lulingovou, že možná nepodpoří nutně, to se ještě snad na zítřejším zasedání vyřeší. Důležité je, co se týče o, o omezení u těch variabilních složek, například odměňování nebo nákladu za zprávu a tak dále. Tady přece jen musíme zajistit, aby um, zákaz poplatků Ehm, nezasáhl do nakládání s fondy. Samozřejmě zároveň musí být ty bonusy za výkon. To je důležitá věc, aby manažer nějakého fondu byl schopen si vydělat na řádném úspěchu. Ale jakou měrou si to bude eh, propočítávat, Nevím, zda se to může zakotvit do tak těsné souvislosti s výroční zprávou. To možná ještě zítra bychom měli probrat. Jakým způsobem se to bude zveřejňovat i propočítávat. Zákaz těch výkonnostních prémií by vlastně úplně ignoroval to, že zpráva jakéhokoliv fondu se snaží motivovat k tomu, aby ten fond se vyplácel. Ehm, samozřejmě, že i poplatky a výdaje, když někdo má mandát zprávy fondu, tak to musí být zaplaceno těmi stradateli, těmi investory a i tam to musí být zcela jasně naformulováno. Pokud bude regulace příliš silná, tak se musíme soustředit soustředit na to, aby iniciativa EU se neomezovala e, pouze na tyto investiční produkty, ale aby se týkala i ostatních. E, pravidla u um, e, zásad řízení USIC, eh, to je důležité, aby to bylo zharmonizováno. Takže tady to musí u AIFM a USIT sladěno. I ta úprava regulační, to je základní prvek toho další, té další podoby tohoto aktu. Um, Jean-Paul um, 50. leté výročí Elizejské smlouvy. Zmínil se o tom. E, doufám, že na letištích nebudeme zažívat to, co zažíváme každodenně na ulicích. Pokud tedy lety poletí, tak já dnes večer už budu v Německu a sám budu promluvat před e, třemi stovkami svých spoluobčanů o francouzsko-německém přátelství jako základním kamení evropské spolupráce, e, jako o e, tom prvku, který buduje evropskou budoucnost. A e, ano, jsem rád, že se to projevuje i takto tady v praxi, tato naše vzájemná shoda. A... Děkuji, to je pozitivní. A já teď budu hovořit jako stínová zpravodajka za SD a ráda bych poděkovala zpravodaji, protože si myslím, že Sven odvedl opravdu velký kus práce na tomto materiálu. Já podporuji hodně z těchto pozměňovacích návrhů a obecný přístup. Samozřejmě nebudeme zacházet do detailů. Myslím si, že mé pozměňovací návrhy jsou inspirovány tím, že je to součástí retailového balíčku, Zahrnuje to také PRIPS a RMD, takže má skupina celý tento balíček podporuje. Cílem je zabránit tomu, aby ta aktiva USIC nebyla zneužita depozitářem nebo kýmkoliv jiným. Tím pádem musíme změnit eh, ten způsob, jakým se s tím pracovalo v minulosti. Je to důležité ochranné opatření. Depozitář eh, musí chránit eh, tato aktiva a nemělo by být dovoleno používat eh, tato aktiva a znovu je používat pro své vlastní využití. Tím pádem by to mělo být v legislativě jasně řečeno. Vím, že bylo předloženo ze strany pana Mana i Volganga Klince několik podobných pozměňovacích návrhů. Také eh, paní Jensen, pan Gozes a pan Schmidt předložili podobné pozměňovací návrhy a my musíme najít co nejlepší kompromis, abychom dosáhli jasného textu v závěrečné verzi návrhu. Také jsem předložila pozměňovací návrhy, abychom zajistili větší eh, informovanost investorů, jim třeba poskytovat informace ohledně režimu zodpovědnosti v případě, kdy dojde ke ztrátě aktiv, eh, je třeba eh, odhalit identitu toho konečného držitele těchto aktiv, které jsou ohrožena rizikem a také je nutno zajistit, aby depozitář byl zodpovědný za všechna aktiva, a aby investoři byli pravidelně informováni o tom, zda jejich aktiva jsou drženy fondy USIC. My si myslíme, že plné informace o držení těchto aktiv a o seznamu držitelů by mělo být k dispozici a mělo by to být součástí analýzy potenciálních rizik. To je věc, která přináší skutečnou hodnotu a skutečnou výhodu, protože by to umožnilo informovat investory o existenci určitého rizika pro jejich aktiva. Pokud jde o ty odměny, já si myslím, ty poplatky, já si myslím, že o tom budeme diskutovat mezi stínovými zpravodaji více do detailu. Souhlasím s tím, že bychom měli zakázat um, tyto poplatky pro držitele těchto fondů. Musíme také odstranit střety zájmu. Diskutovali jsme o tom také v rámci směrnice MIFID. Pokud jde o benefity a výhody, tak tam musíme si položit otázku, kdo z toho má prospěch, kdo za to platí. Ne vždycky musí být prováděny další platby a já chci zde zajistit, abychom chránili především spotřebitele, spíše tedy než eh, průmysl, protože oni jsou toho názoru, že bychom měli zachovat eh, tyto poplatky související eh, s výkonností v této oblasti. Já si myslím, že to je důležité téma, o kterém bychom měli diskutovat a těším se na podrobnou diskusi. Především tedy souhlasím s tím názorem zpravodaje, že tedy nepodporujeme návrhy EKR na segregaci aktiv eh, pokud jde o aktiva usage nebo delegovaná aktiva, v případě platební neschopnosti depozitáře si myslím, že by nebylo potřebné zachovat tuto segregaci, ta rizika by byla příliš vysoká a já si myslím, že zpráva Jusic by se neměla řídit tímto modelem, tím pádem nepodpořím tyto pozměňovací návrhy, nicméně jsme připraveni podívat se na další pozměňovací návrhy, která neruší tuto segregaci, ale zaměřují se na omezení působnosti, takže si myslím, že než dosáhneme kompromisu, musíme zajistit, že bude zachovaná ta působnost pro všechny, všechna aktiva abychom ochránili investory před eh, co největším počtem rizik. Diskutovali jsme o tom a budeme o tom diskutovat také na úrovni stínových zpravodajů a pokusíme se dosáhnout co nejlepších kompromisů v této oblasti. Wolfgang teď bude hovořit za ALDE. Prosím. Paní zpravodajka za Alde Anne Jensen bohužel nemá možnost se sem dnes dostavit. Ale Schmidt, který předložil celou řadu pozměňujících návrhů, zde rovněž dnes není a proto jsem byl požádán zde přednést úvahy Anne Jensen. Um, Anne Schmidt mě zde nechala anglický dokument a já to prostě přečtu, to, co mě zde nechala chce upozornit na následující pozměňovací návrhy. E, první kategorie jsou e, pravidla odměňování. Tvrdí, že pozměňovací návrhy e, uživatele by neměli mít možnost platit odměny firmě a zaměstnanci této firmy by neměli být placeni neměli dostávat bonusy, aby nedocházelo ke střetu zájmu, eh, protože eh, kvalitní výkon eh, firmy a USIC, ale není ve střetu zájmu. Obé může vést jak k Um, k zvýšení um, výnosu fondu. U USIC možná ta motivace návazná s vyšším rizikem může existovat, ale uh, firma spravující fond, um, která vyplácí odměny, uh, automaticky nenastoluje um, atmosféru uh, sahání k vyššímu riziku. 50, 33, 57, 59 k těmto pozměňovacím návrhům říká, uh, měli bychom vymazat výslovné odkazy na uh, vrcholové vedení, zaměstnance, kteří se chovají riskantním způsobem a tak dále. Jsem přesvědčena, že pravidla u odměňování by měla být srovnatelná mezi různými režimy v různých odvětvích a e, tam e, Existují rozdíly například v rámci EFMD 61, 62. Pozměnící návrhy eh, navrhují um, změny u článku 14b1c, eh, která jinak eh, navazují na současné návrhy CRD 4, e takže pravidla s odměňování by přece jen měla být srovnatelná mezi různými právními úpravami. 63 Burkhardt Vals, nový článek 14 je navrhován tam tam se hovoří o tom, že firma by měla být povinna zveřejňovat aktuální informace o praxi odměňování, ale nevíme, co by to v praxi znamenalo. Pokud by taková povinnost měla být uvalena, tak by musela být jasně nadefinována 65, to je rovněž Bouchard Bars. Nechápu přesně, proč je nutné mít orgány, které by nastavovaly um, poměr mezi eh, trvalým a variabilním prvkem odměňování, protože už máme systémy, které hovoří o rovnováze mezi ehm, tím eh, základním prvkem, eh, který by měl umožnit jednak mít nezávislou politiku variabilního odměňování a zejména za žádnou odměnu za práci, která nevede k ziskům. Pokud budeme sami stanovovat tuto, eh, tento poměr, tak pak eh, vedení eh, firmy by nemělo možnost manevrovacího prostoru. Další věc. Ještě přísnější pravidla pro vkladatele, které než jsou v FMD. V případě podoperat podopatrovnictví přísnější pravidla, eh, pokud tedy je převedeno opatrovnictví a tento eh, podopatrovník eh, o ty, mm, o ty peníze přijde, tak by ten, který to pověřil, měl být za to odpovědný. S tím souhlasím. Doufám, že tady bude zítra a že se bude osobně účastnit toho zasedání. A ještě na závěr bych si dovolil dvě poznámky na závěr. Já sám jsem podal málo pozměňujících návrhů, ale chci zdůraznit jedno, že opravdu rovněž mně připadá důležité, aby směrnice o USIC opravdu navazovala nebo byla sladěna s směrnicí o alternativním řízení fondu, totiž eh, vztah mezi opatrovníkem a eh, tím, který předává do opatrování. V USIC to zatím zadržen nějakým způsobem eh, není postiženo a mnohé právě zde hovoří proto, abychom právě u USIC hlídali to, aby byl investor eh, chráněn. Ty depozitářské subjekty. Tam navrhují, abychom nekvantifikovali přesně eh, odměňování, ale spíš řekli, že má být přiměřené, protože přece jen eh, ten, to vedení by mělo mít manévrovací prostor, abychom tam nezasahovali příliš. Um, Mr. Kamal, on... Pan Kamal za EKR, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl říci, že chci poděkovat panu zpravodaji, že mi věnoval minulý týden čas na bilaterální diskuzi, kde jsme si mohli projasnit některé pozměňovací návrhy. Tři věci k odměňování. Já jsem předložil pozměňovací návrh, který chce eh, říci, že to odměňování má být provázáno s politikou snižování eh, rizik, protože tady existují systémová rizika podobně jako třeba v bankovnictví a tady eh, správci aktiv obchodují jménem svých investorů, takže tady určitá míra rizika tady je a my jsme o tom vlastně mluvili, když jsme mluvili před několika lety o směrnici o kapitálových požadavcích. Takže já spochybňuji jenom tu přiměřenost eh, pravidel pro odměňování. Zda bychom měli uplatnit eh, stejná pravidla jako v případě bankovnictví. Pokud jde o eh, rizika na straně depozitářů, tak tady mm, Chápu, že tak já jsem se věnoval té problematice odpovědnosti depozitářů a předložil jsem tomu pozměňovací návrh, kdy se snažím řešit tu situaci, kdy máme fond, který chce investovat do nějaké země, v nějaké zemi a tím se chce vyhnout a eh, aby se vyhnul nějakým diplomatickým eh, dopadům, řeknu, že to je nějaká nejmenovaná země a Někteří mají problémy s investicemi v takovéto podivné zemi. Kdo za to nakonec mm, odpovídá? Dostáváte se do slepé uličky. V tuto chvíli odpovídá depozitář ve všech případech. Já navrhuji, že by to mohl být eh, mohlo být stanoveno ve smlouvě, že když se strany dohodnou, tak a přes přeje si správce aktiv investovat eh, i do takové země, tak eh, to bude on, kdo bude odpovídat a bude nést eh, odpovědnost. Mým záměrem zde není, aby investoři obcházeli svět a hledali, koho by mohli zažalovat v případě, že dojde na nějaký problém. Bude to buď to správce fondu nebo depozitář. Já zkrátka jenom poukazuji na ty situace, kdy může dojít k neschodě mezi správcem, depozitářem, tak tam by mohlo dojít k přesunuté odpovědnosti, ale nechci, aby investoři uh, Um, hledali po světě um, nějaké možnosti uh, zašalovat někoho nebo hledat um, opatrovnictví třetí země. Pokud jde o střed zájmu, tady bych chtěl jasně říci, že chci uh, ne právní oddělení, ale funkční, provozu schopné uh, oddělení. Pokud jde o odměnu za výkonnost, tak vy víte, jak, si, jak se k tomu stavím. Mám stejné obavy eh, jako někteří jiní, že někteří dostávají odměny i v okamžiku, kdy výkonnost fondu není dobrá. Souhlasím s panem Manem, že jsou tady oblasti, kde si vedou zprávce dobře a měli by samozřejmě mít nárok na odměnu, případně nějaký bonus, ale chápu tady ty politické eh, rozpory. Myslím, že buď bychom to měli eh, vyřešit, anebo to vůbec nechat eh, stranou a v tomto dokumentu to neřešit. Můžeme to ještě probrat zítra, ale myslím si, že jsou tu některé mm, typy odměn, které můžeme identifikovat, můžeme tady ošetřit Myslím si, že je správné odměňovat jenom za dobrý výkon, dobrou výkonnost a nikoli nikoliv za špatnou výkonnost. To je vše. Paní předsedkyně, ona je otázka toho, jak tu výkonnost budeme definovat, co to je dobrá, špatná výkonnost. Skutečně si myslím, že tady může dojít ke střetu zájmu. Teď už bych požádala pana Gozese o slovo, protože za GUE tady nikoho nevidím. Tak pan Gozes. Yep protože skutečně času moc nemáme, ale já vám chci eh, dát slovo, abyste uzavřel diskuzi. Děkuji, paní předsedkyně. Já už od 9 hodin poslouchám a pořád slyším, že máme málo času. Já jsem chtěl zdůraznit jenom eh, jednu věc eh, pro zpravodaje, který odvedl obrovský kus práce. Týká se to zodpovědnosti ve všech záležitostech, jako například i ohledně ratingových agentur, vidíme, že profesionálové bojují za to, aby se omezila jejich zodpovědnost co nejvíce. Já proti nim eh, nic nemám, nemám nic proti těm, kteří pracují na poli financí, ale myslím si, že je to zásadní věc. Pokud nebudeme mít jasná pravidla zodpovědnosti, tak celá legislativa nemá smysl. A pokud jde o depozitáře, tak tato pravidla musí být obzvláště jasná, protože depozitář to je ten, kdo zaručuje vrácení cených papírů a nemateriálních aktiv, nehmotných aktiv, eh, která mohou být spochybněna. A já si myslím, že se nemůžeme podřídit myšlenkám, kdy se to prostě nějak vyřeší a tak dále. Já jsem byl více než 25 let advokátem a vím, že to jsou otázky, které se točí ve všech procesech. Takže Zodpovědný musí být ten, kdo je zodpovědný za operaci. Takže pokud depozitář nebude mít tuto povinnost, tak to potom bude na tom poddepozitáře. Pokud podle národního práva je depozitář povinen vzít si tedy poddepozitáře zástupce, tak přesto zde bude zachována jeho zodpovědnost. Já si vzpomínám na velké debaty, které jsme vedli ohledně a IFM. E já si myslím, že ty věci jsou jasné. Pokud někdo se chce zbavit odpovědnosti a delegovat ji na někoho jiného, je to možné, ale pozor, protože když nastane tento okamžik, tak se třeba řekne, že to nebylo jasné, že to převedení z odpovědnosti nebylo jasně řešeno. Pokud jde o pojištění, tak já říkám pozor, protože Pojišťovny pojišťují pouze identifikovatelná rizika. Největší riziko, když si vezmete v zemi určitého poddepozitáře a bude to země, která nebude právně jistá, nebude tam žádný zákon o úpadku, tak pak eh, si určitě najdou advokáta, který řekne, že to nebylo jasné, že to převedení zodpovědnosti nebylo jasně dáno. Já si myslím, že pokud je o tuto zodpovědnost, tak tam musíme být realističtí, nesmíme dávat zodpovědnost někomu, když eh, nemá ty události v rukou a nesmíme se stavět do situace, kdy budeme muset eh, řešit případy, kde nebudeme mít v ruce definitivní informace, tím pádem žádná pojišťovna, žádná pojistka to nevyřeší. Vždycky tam bude určité omezení, určitá malá větička, která tu efektivitu pojistky oslabí. Děkuji, já si myslím, že to je velmi rozumná rada, musíme to vzít v úvahu na našem zasedání stínových zpravodajů. Tlumočníci mi dali pět minut. Svene, chceš ještě těch pět minut? Já budu velmi stručný. A nebo mohu dát dvě minuty komisi a tobě tři minuty. Chcete, aby mluvila komise? Já si samozřejmě rád vyslechnu pana Ludeho, prosím. But, um... Dobrá, takže dvě minuty a přímo to budu i časovat. Děkuji, děkuji, že se na, že na chcete vyslechnout. Jenom dva takové body. Odměňování a odpla, odměny výkonnostní odměny, to nevím. Ono už i ta správcovská odměna je percentuální, takže to už odráží ten výkon, protože čím víc aktiv, čím lepší výkon, tak tím větší odměna, takže ta výkonnostní odměna být eh, snížena. Eh, znovu využití. Snažíme se, aby eh, svěřená aktiva nemohla být znovu používána a myslíme si, že není dobré zavádět pravidlo, že by mohly být výjimky autorizovány managementem, protože pak si depozitář bude pohrávat s aktivy um, investorů a to by nemělo být u té um, u, to, u těch bankrotů, té insolventnosti, tady by mělo být rovné zacházení vzhledem ochrany, ať už se jedná o, o podopatrovníka v rámci EU nebo ve třetí zemi. Mohli, měli bychom vždy zajistit, když je to podopatrovník, který zbankrotí, tak aktiva jsou um, um, chráněna a jsou jakoby zvlášť uložena a stoprocentně um, jistá a i ve třetích zemích by to tak mělo být. A pak um, zbavení se odpovědnosti té smluvní strany. E, to nelze, protože jinak bychom vůbec třeba nemuseli vědět, jak můžeme někoho žalovat ve třetí zemi. A i kdybychom se sami chtěli zbavit odpovědnosti, tak stejně by musela celá věc jít k soudu aby to mohlo být pojištěné a povinnost zavést pojištění e, to ještě analyzujeme, ještě jsme to tam nedali, protože i kdybychom měli být pojištěni, tak stále ještě by musela být nejdříve prokázaná ztráta a stále ještě by se muselo zvážit i soudní řízení ve třetí zemi. Děkuji za stručnost. Jedna věc, kterou jste mi zodpověděl, je ta. Já jsem měla velké obavy, zejména z pohledu eh, právního výboru, právě kolik různých právních systémů by muselo být bráno v úvahu, což bylo velice složité. A ještě Sven. Já bych tomu doplnil jenom to, že pokud jde o ty poplatky za výkonnost, tak ta teorie eh, praví, že pokud eh, se sladí výkonnost fondu se zájmem investora, tak je to dobrá výkonnost, ale ovšem technicky se to těžko naplňuje a na trhu eh, jsme už provedli řadu mm, studií, které prokazují, že spíše jde o zneužívání v této oblasti a děkuji, že na to poukázala i komise. Fond, který se vede dobře, přirozeně by měl mít e, více e, investic, e, poměrně více, takže to zase odpovídá té základní zásadě, o které mluvil pan Kamal, že ten, kdo si vede jakožto správce lépe, by měl dostávat větší odměnu. Ale ta situace je tady dosti nejasná a parlament by v tom měl jasnost eh, vnést. Čímž se dostáváme k další věci, na které se asi shodneme, a to je otázka opětovného použití aktiv. A dále s tím souvisí otázka odpovědnosti, jako tom mluvil uh, Asit. Uh, Děkuji, Jean Pole Gozese, já vždycky s tebou souhlasím. Zde si musíme dát opravdu velký pozor. A zase se vrátím k angličtině. Takže, ten problém, který tady máme na několika frontách, spočívá v tom, že ten text o AIFM je trochu jiný. Investoři do alternativních investičních fondů jsou někdo jiný. My jsme tady vytvořili směrnici o skip CP, abychom vytvořili speciální kategorii fondů, která je vnímána jako bezpečná investice pro malou obchodní, pro mm, běžné investory, drobné investory, investory, kteří by měli cítit, že zde mají určitou ochranu, určitou jistotu, takže nemůžeme brát text o AIF M jako svatý text, který nelze nějakým způsobem porušit, protože jinak bychom nebyli schopni změnit vůbec nic, pokud budeme neustále odkazovat na nějaký jiný text, se kterým se ten náš částečně překrývá. Takže souhlasím s tím základním přístupem Evropské komise, pokud jde o odpovědnost, takže nelze tady kopírovat mezi těmito dvěma texty. Děkuji a těším se na zítřejší setkání. Paní předsedkyně, děkuji, děkuji i tlumočníkům za čas navíc, abychom mohli tento návrh prodiskutovat až do konce a těším se na zítřejší zasedání se stínovými zpravodaji a dobrou chuť k obědu. Sejdeme se tady ve tři hodiny odpoledne, budeme hlasovat. Naschledanou.